Buongiorno, vi prego di prendere posto. Dobrý den, posaďte se prosím. Začneme. Možná vyčkáme ještě několik sekund, aby si všichni mohli nasadit sluchátka a pak, pokud nebudou žádné námitky, tak začneme hned se schůzí a pokud nejsou žádné námitky vůči pořadu jednání, tak bychom ho takto schválili. Má někdo nějakou připomínku či námitku? Zdá se, že ne a tímto byl tedy návrh pořadu jednání schválen. A nyní budeme schvalovat zápis ze 17. 18. 9. 24. 9. a 15. 10. Pokud k tomu rovněž nemáte nic, žádné námitky, tak tímto byly všechny tři zápisy rovněž schváleny. Dříve než zahájíme naše dnešní slyšení, tak bych chtěla připomenout, že naše schůze se vysílá na internetu. Rovněž připomínám, že od 17.30 zde v tomto sále se bude konat schůze koordinátoru za zavřenými dveřmi. Nyní začneme tedy s naším slyšením. Minulý týden jsme byli v Itálii, kde jsme vedli velice intenzivní rozhovory a nyní jsme zde zpět v Bruselu a máme tady několik různých panelů. První oblast je praní špinavních peněz a specificky ochrana finančního systému před praním špinavým peněz. Zde si vyslechneme Toma Nejlena ze sekretariátu FATF, dále si vyslechneme Ugo Basiho, který je ředitelem DG Mark z Evropské komise. On bude hovořit o normách Evropské unie, které se týkají právě špinavých peněz a o jejich vývoji jak bude vypadat naše slyšení. Každý řečník bude mít 10 minut, pak budou mít poslanci dvě minuty, ti, kteří si budou přát vystoupit. Samozřejmě nejdříve zpravodajové. Potom přijdou na řadu otázky našich hostů a zpravodajů a pokud bude zájem a možnost, budeme moci zahájit ještě další kolo otázek a odpovědí. Dříve než začneme, chtěla bych ráda ještě zdůraznit krátce jeden aspekt, dříve než předám slovo našim zpravodajům. Z soboty máme tisková prohlášení a zde náš kolega Rosálie Kročeta se stal guvernérem regionu Sicílie. Já jsem pana Kročetu poprosila, aby dnes zavítal mezi nás a oslovil náš výbor Krym, ale nevím, pravděpodobně Pravděpodobně mu to z časových důvodů nevyjde. Ale chtěla bych poprosit sekretariát, aby se ještě jednou pokusil přistoupit k novému jmenování prvního vicepředsedy tohoto výboru a nyní bych přišla rovnou k panu doktorovi Tom Nílenovi. On je ze sekretariátu FATF a bude hovořit o praní špinavých přeněz. Pane doktore, máte 10 minut a hned po vás udělím slovo panu doktorovi Pasy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak lidé asi vědí, FATF je mezinárodní normotvorný orgán pro oblast pranišmených peněz a boje proti financování terorismu. Máme, vypracovali jsme 40 doporučení, ale mám dispozici pouze 10 minut, takže budu nutně selektivní. První věc, kterou chci říci, se týká eh, pozadí naší činnosti a vůbec proč vznikly normy FATF. Praní špinavých peněz představuje zásadní problém a eh, prostředky ze zločinné činnosti představují eh, velký podíl světového HDP a bohužel pouze malá část z toho je zjištěna. Většinu těch čísel máme z orgánu OSN, z, z úřadu OSN pro boj proti drogám organizovanému zločinu. Je to tedy velký, velký problém a máme pouze relativně malé prostředky pro boj proti němu. Eh, finanční nástroje mohou eh, zjišťovat eh, respektive tady je třeba detekovat prostřednictvím finančních činností, a základě finančních činností zločince, je třeba konfiskovat prostředky získané z trestné činnosti, to je eh, dobrý ostrašovací prostředek. Dále eh, chceme eh, oslabovat finanční toky pro teroristy a tím narušovat jejich činnost. Samozřejmě třeba také chránit finanční systémy pro, před přílivem nezákonných prostředků. Pracovní skupina pro finanční kroky byla vytvořena v roce 89, především pro boj proti Eh, prostředkům eh, nebo pro boj eh, proti omamným prostředkům. Od té doby se, nás mandát, se náš mandát rozšířil, nyní se vztahuje i na teroristické financování, a to od roku 2011, 2001, pardon, od začátku tohoto roku se vztahuje i na prostředky pro šíření zbraní hromadného ničení. Fungujeme na bázi pracovní skupiny, to znamená, nemáme pravomoci podle právního základu, jde o dobrovolnou součinnost, nicméně jsme zdrojem mezinárodního tzv. soft law, tedy měkkého práva. A co tento systém činí učiním, je, že kromě norem, které stanovíme, eh, disponujeme také mechanismem, eh, široce založeným mechanismem peer review, eh, který vyhodnocuje, zda země plní tyto normy a umožňuje nám také reagovat na hrozby pro mezinárodní finanční systém. Například Eh, vyhodnocujeme riziko představované eh, zeměmi, které eh, neplní naše normy. Kromě toho máme také černou listinu zemí, které neadekvátně, nepřiměřeně bojují proti praní špinavých peněz. Máme tady 40 doporučení, přistoupili jsme k jejich revizi, abychom zefektivnili celosvětový systém boje proti, boje, tady celosvětový systém, systém praní špinavých peněz, abychom Eh, vyplnili slabiny, abychom eh, modernizovali praxi v, ve finančním systému. To je tedy poslední kolo eh, peer review, pokud je o vzájemné hodnocení, další, o další kolo tedy, začne opět v roce 2014, začneme hodnocení Španělska. To příští kolo se zaměří především a větší měrou na efektivnost vnitrostátních systémů, eh, spíš než eh, na to, zda eh, v technické rovině legislativa a normy dané země odpovídají našim normám. Tady vidíme členství. V naší organizaci FATF máme 34 členských zemí, také dvě regionální organizace, z nichž jednou je EU, které jsou samostatnými plnoprávnými členy. 14 členských států EU jsou přímými členy FATF, ale pokud eh, bych vám měl zobrazit eh, celosvětovou síť, která zhrnuje také eh, osm regionálních uskupení, která podporují naši činnost, tak vidíte, že zbylé členské státy EU jsou všechny součástí této věci. Zbylé části světa tedy zatím se nezapojily, ale je naším cílem brzy toto dohnat. Klíčová témata, na které se vztahují naše normy. Eh, jsou to eh, všechny prvky, ze kterých se skládá jakýkoliv vnitrostátní systém pro efektivní boj eh, proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Nebudu zacházet do podrobností, ale tyto věci se navzájem podporují. Od zemí očekáváme, že budou mít trestně právní jurisdikci a příslušné pravomoci orgánů činných v trestním řízení, kterým umožní efektivně řešit praní špinavých peněz a organizovat trestnou činnost čekáme, že bude možné se zaměřit například na eh, kasina a podobně, že bude vykonáván dohled řádně, že budou eh, stanoveny veřejnoprávní orgány, které mají na stanu zpracovávání eh, finančních rozvojených informací, že budou, že bude nastaveno prostředí, kde je možné bojovat proti zneužívání společnosti a trustů a že bude fungovat efektivně mezinárodní spolupráce. Já se nyní zaměřím na změny od začátku tohoto roku. V rámci koncepční činnosti a koordinace je zde dlouhodobý požadavek na e, národní rámec pro spolupráci a koordinaci. Obvykle se to zapojí vnitrostátní orgány, které musí spolupracovat. V červeně máme označeno, co je nové od února tohoto roku eh, v, zrevidovaném, v revidované normě FATF. Sta, daleko více klademe důraz na vyhodnocování rizika. Poprvé se od zemí žádá, aby vyhodnocovali a chápali eh, riziko praní špinavých peněz pro jejich zemi a aby toto zohledňovali, když vypracovávají normy, legislativu, vykonávají dohled nad finančními institucemi a alokují zdroje na orgány v trestním řízení a jiné orgány. svým způsobem jde samozřejmě o novou zátěž pro vlády, vyhodnocovat riziko. Některé země si teprve na tuto novou situaci zvykají. Nicméně eh, tento systém umožňuje daleko větší efektivnost eh, pre, boje proti praní špinavých peněz tím, že jsou zdroje zaměřované tam, kde jsou nejvíce potřeba a navíc eh, se zmenšuje zátěž pro finanční sektor a nízkorizikové profese, které jsou takto identifikovány. Praní špinavých peněz a konfiskace v podstatě představují jádro našich norem Očekáváme od zemí, že eh, trestně postují praní špinavých peněz a že soudy zabavují eh, výtěžky trestné, eh, výtěžek z trestné činnosti a že zbylé orgány státu efektivně prosazují tato opatření. Změnou od začátku tohoto roku je, že daňové zločiny byly zařazeny také na seznam trestných činů, kterých se týkají naše doporučení. Řada zemí toto již v praxi prováděla, takže se to týká pouze pouze části zemí, které tedy toto musí nově zapracovat eh, do svého eh, právního řádu. V podstatě jde pouze o to připojit, eh, doplnit tedy dvě slova do našich norem, ale může to mít daleko stáhlý dopad, protože země, které takto dříve nepostupovaly, nyní musí poskytovat spolupráci jiným zemím, které chtějí vyšetřit daňové trestné činy a musí předat informace, které s tím souvisejí. Pokud jde o financování terorismu a šíření zbraní hromadného ničení, jak jsem eh, řekl, financování eh, sledování finančních toků je důležité při boji proti eh, terorismu. Teroristé používají stejné prostředky jako oblast praní špinavých peněz, ale také některé navíc. My žádáme, aby země kriminalizovaly, ty trestně stíhaly financování terorismu. Musí být nastaveny cílené finanční sankce, zejména tady musí prováděny sankce stanovené do bezpečnosti OSN. Kromě toho jsou zde speciální Eh, záruky, také pro nevládní eh, či speciální kontrolní, eh, kontrolní mechanismy pro nevládní sektor. Od počátku roku jsme vypracovali nové doporučení, které má zaručit konsistentnější provádění opatření Rady bezpečnosti OSN týkajících se jaderného programu Iránu a Severní Koreje. To je velmi úzce zaměřené doporučení, které nedoplňuje nebo nějak nerozšiřuje právní požadavky již obsažené v normách OSN, ale e, jsou zde jaksi nové návody e, pro provádění těchto opatření. Dále od finančních institucí a jednotlivých e, profesí čekáme, že veškerá, u veškerých vstupních bodů do finančního systému budou nastavena opatření tak, aby byla stanovena identita daného subjektu, aby byla prováděna náležitá péče, pokud je o typ finanční činnosti, která je realizována. Také existuje eh, řada eh, doporučení, pokud je o vnitřní kontrolní mechanismy bank eh, a také kontrolní mechanismy pro specifické činnosti, jako jsou mezibankovní převody. Červeně zde máme označeno opět změnu od začátku roku. Doporučení, které se dříve vztahovalo pouze na politicky exponované osoby z jiných zemí, jako jsou hlavy států či vysoce postavení představitele, toto doporučení tedy se není se nyní vztahuje ve všech zemích na politicky exponované Eh, osoby, i když pouze ve vysoce rizikových případech. Eh, naším velkým tématem od začátku roku bylo zpřísnit pravidla týkající se eh, korporátních nástrojů, právnických osob a různých právních režimů či architektur. Snažili jsme se vždy bránit zneužívání podniků a trestů, ale provádění těchto doporučení bylo slabé, proto tady jsme nastavili nové doporučení mnohem detailnější, kde říkáme, co čekáme od členských států eh, v rámci boje proti zneužívání těchto právních subjektů. Poslední část našich norem eh, se týká pravomocí příslušných orgánů, ať už jde o vyšetřovací eh, pravomoci či pravomoci orgánů dohledu. Zde jsme to drobně rozšířili, ale žádné výrazné změny od začátku tohoto roku nevznikly. A konečně k mezinárodním eh, společnostem nové doporučení, které jsme přijali opět eh, v tomto roce, eh, se klade za cíl odstranit určité překážky, které brání mezinárodní spolupráci. V posledních cirka osmi letech, kdy vykonáváme dohled, takže zde zavádíme poměrně silné praktické požadavky, požadavky na praktickou činnost, i když základ zůstává stejný. Takže tady máte eh, ucelený přehled toho, co je obsahem eh, našich nových norem a já doufám, nebo my doufáme, že naše členské státy se nyní postarají o to, aby tyto změny byly efektivně provedeny do vnitrostátní legislativy. Děkuji za pozornost. Grazie, adesso diamo la parola. Děkuji a nyní dáme slovo panu doktorovi Hugo Basimu, kterým je ředitelem DG Mart Evropské komise. Pane doktore, máte slovo, prosím. Děkuji vám. Já tady budu pokračovat při prezentaci v angličtině, pokud dovolíte, paní předsedající. Děkuji vám za pozvání na toto slyšení. Já bych v podstatě chtěl udělat eh, tady dvě věci, stihnout tady dvě věci. Jedna věc je, abych vás informoval o eh, současném práci na vytváření eh, rámce rámce proti praní špinavých peněz a to by mělo Eh, být již velice brzy na vašich stolech, eh, v podstatě ke konci roku. A za druhé, chtěl bych vysvětlit trošku politické úvahy, které se skrývají za tímto návrhem, zejména v souvislosti s vlastním, s vlastním slyšením a s fungováním vnitřního trhu. K tomu se také dostaneme. Nejdříve bych zdůraznil, jak důležitá je práce vašeho výboru, což tedy pro FATF a naší práci je velice zásadní, neboť nám jde o vybudování efektivního rámce. Evropské instituce se tím to sice zabývají konstantně nebo jaksi souvisle, ale v této oblasti je prostě třeba dělat víc. Jak řekl už Tom, hovoříme o fenoménu, který je obrovský, je to velký problém, masivní problém a my se snažíme dosáhnout co nejlepší výsledků, eh, tak aby jak na Eh, evropské, tak také světové úrovni byly ty výsledky nadále pozbudivé, ale když se podíváte na celkové objemy a podle stejných zdrojů, jako tady uváděl Tom, tak je to ohromující. A mm, taky prostředky, které se daří zachycovat v těch velkých objemech, jsou opravdu mm, malé. Hovoříme tady zhruba o jednom procentu odhadovaně odhadem 1% toho, eh, co se skutečně pere. Čili je třeba v této oblasti dělat více a my jsme připraveni s tím začít. Role FATF je samozřejmě velmi důležitá. My se účastníme téže práce, pracujeme spolu, pracujeme paralelně a domníváme se, že nejdůležitější je to, aby byla, byly zajištěny vysoké standardy a aby byly uplatňovány po celém světě, pokud možno jednotně. Naše role je v tom, aby tyto principy byly implementovány co nejlepším způsobem na evropské úrovni. A to můžeme nejlépe dosáhnout revizí směrnice o praní špinavých peněz. Eh, pokud se týče eh, společného trhu, tak to je samozřejmě ještě další výzva. Tady máme řadu svobod, které je třeba garantovat, eh, volný pohyb lidí, práce, kapitálu. Takže v žádném případě nebudeme zavádět kontroly, které by jakýmkoliv způsobem mohly tyto svobody omezit. Nicméně potřebujeme najít tu správnou rovnováhu mezi svobodami a mezi efektivností našich opatření. Čili chceme cílů, o níž dnes hovoříme, dosahovat velmi efektivně. Proto tady musím říct, že naše práce není vysloveně lehká a mm, jsou tady ještě dodatečné výzvy, s nimiž se musíme vypořádat. Samozřejmě děláme všechno, co je možné a především tedy v novém rámci, který bude předložen v podobě návrhu komise velice brzy, jak parlamentu, tak radě a snad se budeme moc těšit na rychlou, rychlé schválení, tak hlavním eh, novinkou bude eh, opuštění preskriptivního přístupu a eh, přijetí přístupu založeného na rizicích. Budeme si přát přístup, který bude zacílenější a skutečně se bude řídit riziky očekáváme, že tady bude také účinnější. Samozřejmě, že proto potřebujeme, aby všichni aktéři na všech úrovních spolupracovali s námi. A to znamená, že chceme z toho odstranit takovou rutinu, prostě jenom očkrtávání políček podle seznamu ale spíše eh, reálné posuzování rizik. A to není jediný prvek, eh, který by měl být velkou změnou v tom novém rámci. Chtěli bychom v některých eh, oblastech jít ještě nad rámec principu FATF. Například chceme rozšířit jejich působnost a to jak u principů, tak, u, tak také u aktérů, tak také u činností. Abych vedl příklad, chceme třeba, aby hazardní hry, eh, aby se to týkalo zahradních her, ne pouze kasín. Hazardní her, ne pouze kasín. A toto by měla být eh, změna. Také bychom chtěli vyjasnit to, že nám jde o vyjasnění některých definic, eh, třeba eh, také pokud se týče příjemců eh, těchto peněz a tak dále. Také sankce by měly být účinnější a efektivnější, protože samozřejmě tam, kde je neuplatňujeme správně a tam, kde jich není dost, tak tam prostě samotný režim jako takový nepomůže. My tedy chceme zajistit, aby sankce fungovaly tak, jak se od ní očekává a obecně chceme do systému vnést vyšší účinnost, a to prostřednictvím různých prostředků zejména. Chceme zajistit, aby členské země, které eh, mají dobré zákony, tak aby je nejen měli, ale aby je také řádně využívali. Eh, samozřejmě, že to je domácí zodpovědnost členských zemí. Nicméně my bychom chtěli dát eh, větší, eh, větší odpovědnost, větší možnost fungovat a také tím, že vydáme pokyny pro interpretaci těchto zákonů. A také samozřejmě chceme se zaměřit na oblasti, kde nejsou úkoly plněny řádně. Čili, jak jsem řekl, půjde o nový právní rámec, který rozšíří portfolio a zvýší účinnost nástrojů, které členské země a i vlády do budoucna budou mít v boji proti praní špinavých peněz. Jak už jsem řekl, byl již proveden posudek dopadů, který tedy nám odhalil slabiny, my nyní ten rámec podle toho dolaďujeme. tak eh, aby to bylo eh, v rozumném eh, horizontu. Předpokládáme, že schválení tady toho nového rámce by se mohlo, bychom se mohli dočkat někdy začátkem roku 2013. Samozřejmě, že jako legislátoři chceme s vámi spolupracovat rychle a efektivně, jako vždycky. A Doufáme, že celý ten rámec bude realizován do konce roku 2013. Myslím, že je to reálná, eh, reálná ambice. Tak eh, končím 20 vteřin před svým mezeným časem a vracím slovo paní předsedající. Děkuji vám. Grazie direttore, adesso pro subito. Děkuji panu řediteli a nyní bych eh, hned zahájila naši rozpravu. Každý má k dispozici dvě minuty. Jako první bude hovořit pan zpravodaj Jakolíno. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se dodržet danou řečnickou dobu, stejně tak, jak to učinili oba dva hosté. Otázka praní špinavých peněz sávy souvisí také s korupcí, a s organizovaným zločinem. V minulých dnech jsme v Itálii o tomto hovořili v rámci cesty naší delegace. Jedno téma souvisí se zeměmi, které jsou na černém seznamu a, pro, a to protože nezajišťují ty záruky, které by zajišťovat měly. Jde o vnitřní trh, spližování pravidel v členských zemích a rovněž o rámen pro odstrašující sankce. Sankce existují, ale velmi často nejsou plně uplatňovány a proto je nutno pozbudit členské státy, aby sankce uplatňovaly v plném rozsahu. E, zde se hovořilo o rizicích, zejména na to se bral ohled, ale ne o povinnostech. Možná by se to mohlo ještě trochu podrobněji dovysvětlit, pane řediteli, i když vím, že jste to již načetl. A ještě další otázka. Týká se to uh, toho vlastního praní špinavých peněz, kdy člověk pere své vlastní špinavé peníze, některé členské státy na to mají přesná pravidla, jiná ne. Myslím si, že by bylo hodné mít integrovaný společný přístup evropský, tak, abychom měli společná jednoznačná pravidla. Děkuji panu Jakolínovým a dostáváme se ke koordinátorům. Paní Fajon na dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně. Nejdřív bych chtěla poděkovat oběma našim expertům za velmi zajímavé prezentace. Několik poznámek, které souvisí s dnešním slyšením. Praní spinavých peněz, to je pravděpodobně zločin, v rámci mezinárodního zločinu, který vynáší nejvíce peněz. Máme tady jisté statistiky i z OSN. Například v roce 2009 toto vyneslo či stálo asi 1,5 miliard dolarů. Aktuální finanční krize ukazuje, že toto je forma zločinu, která eh, do které jsou zapojeny nejdůležitější globální finanční instituce. Roberto Glaciano, autor velice známé knihy, říká, že téměř veškeré velké banky a finanční instituty jsou do tohoto zapojeny a že peněžní sankce, které by měly platit, by měly být ve výši asi mezi 200 až 700 miliony dolarů. To pro obrázek, o jak velký objem se tady jedná. A nyní k jinému tématu. E, vaše prezentace šly tím směrem, že by bylo nutné, aby členské státy pochopily, jaké velké ohrožení samotné praní špinavých peněz znamená. Některé členské státy proto mají větší pochopení, jiné menší. Máte nějakou představu o tom, do jaké míry dnes členské státy přijímají nutná opatření? Zmiňovali jste, že některé členské státy například eh, mají sankce pro takovéto zločiny. V mé vlastní zemi ve Slovensku jsme před nedávnem vedli diskuse o tom, zda je možné nějakým způsobem zlepšit vybírání daní. Připravujeme zákon, který se ubírá tím směrem, ale e, půjde tam pouze o to, že budeme zjišťovat jména a těch, kteří se dopustili takovéhoto zločinu daňového a zveřejňovat je, ale nezveřejníme výši jejich daňového podvodu. Což by mohlo vést k tomu, že budeme házet všechny do stejného pytle, jak osobu, která podvedla stát o 200 eur, tak eh, osobu, která podvedla stát o milionové částky. Jakým způsobem to vidíte? My jsme asi proti tomu, aby se tedy paušálně zveřejňovala veškerá jména. Na druhou stranu ti, kteří přišli s návrhem tohoto zákona, říkají, že by to mohlo pomoci k tomu zlepšit úroveň vybírání daní ze strany státu. Předsedkyně, děkuji paní Fajon. A nyní má slovo pan Dao na dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve na pana Toma Nejlena. jste řekl, že, v roce, že jste byli založeny před 20 eh, roky. Eh, Učili jste od té doby nějaký pokrok, eh, když si vezmu počet daňových rájů na světě. A pokud se nemýlím, oba jsme ze stejného členského státu. Eh, ani jediný z Británii chráněných eh, daňových rájů eh, nebyl zrušen. Británie stále chrání řadu daňových rájů, takže vlastně nedo, ne, nedosahujeme žádného pokroku, že doufám, že mi řeknete, že se mýlím. Dále další dotaz, který chci nadnést, je skutečně adekvátní, aby vaše organizace navrhovala normy členským státům. Když v Evropské unii máme 27 členských států, pokud každý z nich má odlišné normy, odlišné, odlišné předpisy, odlišné tresty a odlišné zákony, pak je zde celá řada mezer. Neměli byste tedy doporučovat, aby existovala harmonizace norm v Evropě či dokonce po celém světě, jaký smysl má mít stovku různých eh, rámců eh, v členských státech. Eh, to se nezdá být příliš smysluplné, takže řekněte mi opět, že se milíme, nebo že navrhujete mezinárodní harmonizaci. A podobně k panu, podobná otázka na pana Basiho. Neměli byste v rámci své činnosti navrhovat harmonizované předpisy pro EU jakožto celek? Hovoříte o jednotlivých eh, vnitrostátních systémech. Chceme evropská, evropské předpisy, evropské tresty, evropskou ochranu, evropský systém, ne vnitrostátní systémy, že? Děkuji a nyní má slovo pan Borgetio. Ale... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Chtěl bych se zeptat představitele FATF a chci poděkovat oběma řečníkům za jejich příspěvky. Zajímá mne, jak vaše organizace vidí roli jistých zemí, které jsou součástí Evropské unie či respektive ne. A jak sledujete to, jak se tyto země chovají v oblasti prání špinavých peněz? Pravidla skutečně nejsou transparentní, národní normy nejsou dostatečné a ve Velké Británii nad to ještě existují historické struktury, které se zachovávají, jako například City of London Corporation, a tyto struktury eh, pravděpodobně patří do epochy, která byla skutečně jiná než současná, abychom to řekli takto jasně. Zdá se, že se jedná o jakýsi stát ve státě. A já se ptám, jaké pravomoci, jaké kompetence má někdo, má Londýn v souvislosti s tímto daňovými oázami a další hráči, například velství lucemburské. Máte nějakým způsob, jak získat informace o těchto záležitostech? Viděli jsme to i v případě Mardoch. To bylo 750 milionů dolarů, které si našetřili běžní lidé, střadatelé a ti měli důvěru v takovéto firmy, které měly sídlo například také v Lucembursku, což je samozřejmě eh, finanční místo, které vnímá široká veřejnost jako velice uznávané a spolehlivé. Lucembursko je přece jedním se zakládajících členů Evropské unie. To by mě tedy zajímalo, jak to vy jako FATF vidíte tuto situaci. Lucembursko nedovoluje soudcům z jiných zemí získávat informace o daňových přečinech, nejenom o nich. Jakým způsobem vy se k tomu stavíte? A není otázka na pana eh, představitele Evropské komise. Možná by se mohl vyjádřit k tomu, eh, jak vypadá role londýnské City. Zde bych zmínil jenom to, co 29.10.2000 10 zmínil Daily Telegraph a byl to citát státního zástupce. Cituji, je to obrovská pračka špinavých peněz pro příjmy se zločinné činnosti. Tak toto tam bylo uvedeno. Tento státní zástupce má pravděpodobně denodenně dočinění s důležitými klienty této obrovské pračky na špinavé peníze. Jaké konkrétní obtíže existují? Jakým způsobem hodlá komise nyní postupovat v takovýchto případech? Jak chce zasáhnout proti takovýmto institucionálním ochranným valům Protože pokud s tímto neskoncujeme, tak se neposuneme dál. Je to podobné jako při záplavách. Pokud chceme zabránit záplavám, tak musíme také učinit vše, co je v našich silách. A v Itálii jsme na to, myslím, velmi dobří specialisté. Předsedkyně, prosím, ukončete své vystoupení, pane Borgecio. Pan Borgecio, mohli bychom zohlednit i skutečnost, že mezinárodní síť daňových rájů láká k sobě takovéto kapitály. A není to pouze eh, mimo Evropskou unii, ale je to i uvnitř Evropské unie. Takováto místa, takovéto daňové ráje. Děkuji, pane Borgecio. Paní předsedkyně, dříve než udělím slovo našim řečníkům, chtěla bych se zeptat na jednu věc. Kolegové hovořili o úloze bank při praní špinavých peněz. Bylo řečeno, že některé země Evropské unie ve svých trestních zákonících eh, vůbec nemají žádné tresty pro praní špinavých peněz. Již po 20 let eh, existují různé pokusy například například s Vatikánem a ještě s další zemí vytvořit eh, vzájemnou úřední pomoc. Co si o tom myslíte? Nejdříve bych udělala slovo tomu Nílenovi a potom doktoru Basimu. Děkuji, to byla celá řada otázek, pokusím se na ně odpovědět. Možná začnu vaším dotazem, paní předsedkyně. Vatikán eh, byl eh, problémem, který se objevil v předloňském roce. Začalo to být eh, zřejmé po krocích z finanční, italské finanční rozvědky že tedy tam jsou vážné problémy, že probíhají operace, které by neměly a že celkově chybí kontrola. Vatikán zároveň eh, je mimo síť FATF, eh, nebyl předmětem eh, hodnocení peer review a toho, do jaké míry jsou naše normy plněny. Z našeho hlediska my jsme zařadili Vatikán do orgánu Rady Evropy, což je regulární orgán pro evropskou tedy oblast. Tento speciální eh, zaměřený, speciálně na finance zaměřený orgán provedl hodnocení, myslím, že to bylo v červnu, a nyní má provést přeskum a hodnocení následných kroků přijatých Vatikánem eh, s cílem eh, zavést a provádět naše normy. Bude to pr- probíhat i nadále dvakrát ročně, dokud ne- nebudeme konstatovat uspokojivý stav. Eh, nemohu se nyní vyjádřit k tomu, eh, v jakém stavu je implementace ze strany, ze strany Vatikánu. Abych stručně zareagoval na další dotazy, nenutně v tom pořadí, v jakém zazněly, spíše jak si vím, logickém, v jejich logickém sledu. Pan Newton Dan se tázal na to, zda, respektive na to, proč nemáme zaveden harmonizovaný systém eh, globálně spíše než soubor norem, které jsou potom interpretovány každou zemí. Já myslím, že odpověď zní, že to vyplývá z povahy každého normotvorného orgánu. Musíme stanovit eh, pravidla, která mohou být prováděna eh, ve všech státech světa v odlišném právním prostředí. Takže než abychom eh, sepsali detailní legislativu nebo detailní doporučení a tak vypracováme tedy detailní doporučení a potom, potom pokyny k interpretaci, které mají často i stovku stran, takže skutečně jdeme do detailu a jde o často opravdu hloubkové také odborné hodnocení. Máme zde například z roku 2006 hodnocení Španělska, to je dokument, zpráva na 150 stran o všech opatřeních, které Španělsko muselo tehdy eh, zavést, eh, aby provedlo doporučení FATF, eh, včetně také toho, že ta zpráva obsahovala popis eh, nedostatku. Takže máme eh, doporučení, eh, která poté jsou specifikována v rámci jednotlivých právních systémů, ale jakožto instituce se rozhodně zasazujeme o harmonizovaný přístup například na evropské úrovni. Myslím, že pro nás ovšem představa, že bychom to měli promítnout do nějaké evropské legislativy, legislativního aktu, je tak trošku noční mora, takže jsme vděční, že to dělá komise. Eh, dále, pokud je o eh, daňovou trestnou činnost, náš mandát se na tuto oblast nevztahuje. Eh, nejsme orgánem pro spolupráci mezi finančními úřady, ale pro spolupráci v boji proti praní peněz a financování terorismu. Mnohé z těch opatření jsou, mnohé z těch opatření jsou podobná, zejména opatření proti zneužívání neprávnických subjektů. Řada těch doporučení opatření je stejných, ale teprve od února tohoto roku se zaměřujeme i na Eh, daňovou trestnou činnost a pouze jsme mírně rozšířili tady eh, seznam eh, trestných činů oproti těm, která, které máme pro boj proti špinavým peněz. Ale už se spolupracujeme také s OECD a s Globální fórem pro výměnu informací a snažíme se o harmonizaci, sladění našich předpisů s jejich normami, pokud o daňovou oblast. Myslím, že stojí za zmínku, že jedna z hlavních institucí pro boj proti špinavým, praní špinavých peněz, um, Financial Intelligence Unit, musí existovat v každé zemi. A to je vlastně uh, ten uh, firewall, je to místo, kam přicházejí informace od uh, finančních orgánů, informace o podezřeních, vysoce citové informace, proč tyto informace nejsou předávány přímo orgánům trestným, činným v trestném řízení? Je to právě kvůli citlivosti těchto informací. Tyto často velmi citlivé finanční informace jsou chráněny, eh, jsou tam eh, poskytnuty veškeré potřebné záruky. Eh, je to zabezpečeno ještě více než běžné trestní důkazy, zejména v té předvyšetřovací fázi. Takže již máme některé velmi široce založené mechanismy, které jsou zapracované do našeho systému, tak abychom uřídili případný střed mezi požadavky ochrany údajů na jedné straně a boje proti špinavým peněz, praní špinavých peněz na straně druhé. Ale samozřejmě tyto konflikty, střety se stále objevují. Eh, nicméně eh, náš systém samozřejmě je založen na principu ochrany informací, eh, které využíváme. Padly zde ještě další dotazy ohledně praní špinavých peněz, jeho ziskovosti, ohledně pokud na banky, ohledně nákladů na činnost. Kolega Eh, z komise eh, řekl, jaká je situace, že to eh, tedy není až takové. My, jsme, my také máme doporučení, pokud je o sankce na banky země, pokud neprovádí náležitou péči. Tyto sankce ovšem musí být přiměřené, efektivní a musí být také ostrašující. Identifikovali bychom jako nedostatek, pokud by některý stát neuvaloval sankce na finanční ústavy, které buď se dopuštějí nedbalosti anebo eh, opomíjejí eh, tuto činnost. Eh, tolik, myslím, dotazům, které byly přímo směřovány na FATF. Omlouvám se, pokud jsem něco vynechala, tím to skončím. Děkuji. A nyní, A nyní pan ředitel. Děkuji. Já bych chtěla ujistit všechny, že eh, my tady pracujeme skutečně na zavedení nového evropského rámce, tedy na eh, zavedení sady pravidel. To nebude maximální harmonizace, bude to směrnice, to znamená, že tady bude skutečně prostor pro zohlednění eh, zohlednění národních specifik v národních legislativách, ale jádrem budou společná pravidla. Jde o to, abychom globální standardy implementovali v Evropské unii prostřednictvím evropských pravidel. Pokud se týče mm, toho přístupu odvějícího se od rizik, opět bych ujistil zpravodaje, že nám nejde o oslabování síly současných instrumentů, ale naopak o jejich posílení. nebudeme mít eh, pravidla laxnější, právě naopak. Naše opatření budou navrhovat mechanismus založený na důkazech. To znamená, že všichni ti, kteří se to směrnice bude týkat, budou muset identifikovat, chápat a smírňovat rizika, jimž čelí v oblasti korupce a praní špinavých peněz. To všechno bude se opírat o odhady, posudky, které budou transparentní a veřejné a na základě těchto posouzení, opřených o důkazy, budou moci zredukovat due diligence tam, kde to je oprávněné, ale také budou muset eh, naopak eh, zpřísnit due diligence eh, v případě, že to bude potřebné. To znamená, že ten systém bude méně automatický, ale bude efektivnější, poněvadž se bude více přizpůsobovat reálné situaci. Čili cílem je skutečně posílení těchto pravidel. Pokud se týče daňové trestné činnosti, tak tady mohu říct jedině to, že samozřejmě by to pomohlo všem. Velice by nám to pomohlo harmonizovat otázku daňových zločinů. Neměli bychom všem zapomínat na to, že v evropském systému, jakmile se tedy dostaneme k otázce daní a harmonizace, eh, dostáváme se do oblasti jednohlasného schvalování v radě. Problém eh, problém spočívá tím, že v tom, že eh, buď budeme tak užiteční a efektivní v oblasti praní špinavých peněz, anebo se nám to nepodaří a v tom případě eh, se v radě bude ta jednohlasnost hledat velice těžko, přesně z těch důvodů, které tady už zasněly. Současně je třeba říci, že se nebudeme zabývat otázkou daňových rájů. Eh, možná, že to není žádný žádné tajemství. Eh, my se na eh, toto zaměřujeme eh, velice přísně a konzultujeme to s kolegy, kteří jsou zodpovědní za daňovou a rozpočtovou politiku. Snažíme se to řešit spolu. A nicméně nechceme tyto dvě věci směšovat v tomto novém návrhu, protože to by mělo nutně za následek odkládání, schvalování toho, co předložíme. A to znamená, že i ty výhody, kterých má být dosaženo, tak budou tedy zneplatněny No, já si myslím, že víceméně, možná, že ne ve správném pořadí, ale víceméně se mně podařilo tedy odpovědět na všechno. Když ne, tak se to můžeme vrátit. Děkuji vám. Děkuji panu řediteli. Tímto jsme ukončili naše první kolo. Děkuji vám eh, za ochotu s námi stílet tyto informace. A přirozeně bude i nadále trvat další výměna názorů. A to ještě předtím, než bude předložena konečná verze zprávy. Proto vás prosím, abyste nám poskytli dokumenty, které by mohly být pro naši práci užitečné. Děkuji vám. Allora, noi adesso passiamo al secondo clap. Nyní eh, se dostáváme k druhému panelu a to je posuzování kanálu a technik pro praní špinavých peněz a nástrojů, které jsou využívány pro prevenci praní špinavých peněz. Eh, zde máme několik hostů. Máme zde Žána Claude Delepiera, což je eh, zástupce Belgického oddělení pro finanční vyšetřování. Dále se máme Antonia Maria Kostu, který byl dříve činný v této oblasti v rámci OSN. Pak mezi nás zavítal Ingo Fiedler z Univerzity v Hamburgu, který se zabývá praním špinavých peněz a uh, online hazardním hráčstvím. A dalším hostem je René Vak, který se zamývá dodržování pravidel proti praní špinančních peněz a řízením rizik v bankovním sektoru. Budeme postupovat stejně jako v prvním panelu. Nejdřív budou mít slovo naši hosté na 10 minut, potom zpravodajové a pak jednotliví poslanci. Začínáme i hned, slovo má na 10 minut Jean-Claude Delepierre. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Začnu tento úvod možná paradoxně tím, že připomenu že eh, se dotknu nejprve těch doporučení FATF a všech eh, eh, evropských směrnic. Pokud zmiňuji tento kontext, není to pouze proto, abych vám osvěžoval paměť, ale proto, abych řekl, že skutečně v celé této věci je přítomen normativní aspekt a také aspekt, který zde možná zastupuji já, jakožto osoba z terénu, zastupuji určitě, aniž bych eh, tím takto byl eh, pověřen, ještě jistě takto eh, zastupuji i ostatní obrovná pracoviště jinde v Evropě a řeknu tedy, že na jedné straně norma, předpis a na druhé straně její provádění. Všichni se samozřejmě o toto snažíme, o dodržování platných ustanovení. V Belgii jsme zavedli a začali provádět nejenom Eh, ta doporučení FATF, ale také příslušné evropské směrnice již prakticky před 20 lety, eh, protože náš eh, zákon je z 11. ledna 93 a cílem tohoto zákona je bránit zneužívání finančního systému k praní špinavých peněz a také, jak bylo později doplněno, k financování teroristické činnosti. Eh, belgická eh, jednotka pro zpracování eh, finančních spravedlivých informací je tedy jednot, jednotkou, která má svůj francouzský a nizozemský název kvůli belgickému uspořádání. Je to tedy operativní jednotka, provozně jsme nezávislí a jsme tedy správní orgán. V CR v CRF, v těchto CRF, každý členský stát má svoji, jsou různé modely, eh, správní, policejní, eh, justiční. Já bych eh, tady rád odstranil jedno časné nedorozumění a chci říct si, ano, existujeme, ale ne vždy tato pracoviště mohou dobře fungovat právě protože mají odlišnou povahu. Já už 20 let se pohybuji na tomto polemu, vám říct, že povaha této Eh, jednotky pro zpracování finančních hospodářských eh, informací, ať už jde o správní orgán či policejní, to ale příliš mnoho eh, na věci nemění. Často se říká, že tady nemohou fungovat právě kvůli svému odlišnému formátu, ale já mohu říci, že opak je pravdou. Velice dobře spolupracujeme v Evropě s podobnými pracovišti, které jsou ustavené v rámci justice či v rámci policie. Takže ta eh, formální struktura nepředstavuje žádnou překážku. Další aspekt, eh, jsme tedy eh, operativně nezávislí, ale odpovídáme se dvěma ministerstvům spravedlnosti a financí, protože u praní špinavých peněz jde o tyto dva klíčové aspekty, aspekt finanční na jedné straně a na druhé straně aspekt soudní, protože praní špinavých peněz je trestný čin, který tady se týká oblasti financí, to je citelné zejména nyní v době krize, ale zároveň je to také ta, ten represivní aspekt, tedy existuje trestní postih a, a především jde o to e, dosáhnout na ty e, vyprané e, peníze na prostředky příjmy z trestné činnosti. O to jde v tom propojení norem a jejich uplatňování. Já jsem řekl, že provádíme normy eh, předpisy FATF v Belgii. Je to velice důležitý aspekt, který se týká spolupráce soukromého sektoru. To je věc, kterou musím mít že na paměti. Ten, tento systém prevence je založen na partnerství, které tedy my rozvíjíme již 20 let. Jednak eh, se sektorem eh, soukromým, a to jak finančním, tak nefinančním, Opíráme se o e, přístup založený na vyhodnocování rizika, to zde již zaznělo. Před 20 lety již e, jsme e, zavedli tento systém podle příslušných prohlášení FATF a pro nás se tento režim osvědčil, protože jde o věc, která také znamená, že zainteresované subjekty jak se nesou odpovědnost v rámci tohoto systému. Domníváme se, že tento přístup opřený o analýzu rizika je jistě nejefektivnější, nejenom z hlediska operativního, ale také z hlediska strategické analýzy, eh, ne pouze na úrovni členského státu, ale celé EU, o čem se ještě dotknu, eh, čehož se ještě dotknu pardon, později ta eh, obezřetnost finančního sektoru a eh, přístup opřený o analýzu rizika, identifikace, to je velice eh, důležité, ale také profilace rizika. Když hovořím o profilaci, my jsme tady před chvílí zmiňovali také vyváženost mezi jednak ochranou soukromí a na druhé straně bojem proti praní peněz. A já mohu uvést příklad, který mohu ještě později zpřesnit a říci, že není vždy snadné provádět profilaci rizika určitého klienta, který provádí určité transakce, když chceme zároveň dodržet veškeré směrnice týkající se ochrany soukromí zároveň. To tady před chvílí zaznělo. Je to opravdu složité, velmi složité, ale zároveň eh, tento úkol, který musí zůstat složitým, já Eh, nechci říkat, že eh, by bylo vhodné odbourat ochranu soukromí, to vůbec ne, ale musíme eh, dávat pozor na to, aby tento systém neumožňoval těm, kdo jsou našimi protivníky, kdo jsou zločinci, aby zneužívali a využívali pro své strategie, které stěžují jejich identifikaci a detekci. Zároveň v tomto systému existuje nahlášení eh, podezření na naši jednotku, ať už jde o eh, podezřelé transakce či podezřelé eh, konání, podezřelé činy. Naše jednotka, naše buňka pro zpracování finančních historických informací je tady rozhraním mezi těmi, kdo podávají hlášení a mezi soudními orgány. Je to tedy systém pro zpracování těchto informací, který umožňuje v relevantních případech informovat justici. Je to tedy systém, který na jedné straně chrání ti, kdo eh, upozorňují na rizika, ale který zároveň chrání klienty, protože eh, vše, co nemá řešit eh, soudnictví, spadá pod zesílenou ochranu a důvěrnost. Mezinárodní spolupráce mezi těmito buňkami pro zpracování finančních zpravodajských informací Eh, tak eh, vypadá to tak, že například naše belgické pracoviště má 80 eh, dohod o spolupráci. Všechny tyto dohody jsou kdybychom řekli, že stoprocentně jsou pouze provozní povahy, tak to by nebyla pravda. Některé jsou více operativní povahy než jiné. Tady chci také upozornit na to, že v této oblasti, pokud máme tedy Eh, detekovat eh, trestnou činnost, vše, co souvisí s formálním plnění předpisů, plnění předpisů. Eh, už jsme tak zmiňovali čtvrté vyhodnocování plnění FATF a že se nebudeme zaměřovat až tolik na formální soulad, ale naopak se zaměříme spíše na efektivní provádění těchto norem, tak abychom stanovili, zda skutečně eh, se dobíráme dostatečně konkrétních informací, které nám umožňují eh, dále efektivní odezvu. A ta, v této spolupráci samozřejmě platí princip reciprocity, eh, důvěrnosti a také předběžného souhlasu před dalším využitím či šířením informací. Naším úkolem je provádění typologické analýzy to děláme každý rok, ale kromě toho také provádíme nyní strategickou analýzu, která nám umožňuje dále rozvíjet přístup založený na vyhodnocení rizika a hrozeb, které můžeme identifikovat ať na lokální či evropské či mezinárodní úrovni. Pokud budete stát do další informace, můžete se podívat na naši výroční zprávu na našich webových stránkách. A ještě poslední důležitá věc poslední důležitý aspekt naší činnosti, našich pracovišť, je tedy vyhodnocování rizika eh, v oblasti praní špinavých peněz, což představuje také eh, podpornou činnost pro definování politických strategií a eh, případně vypracování legislativních ustanovení či formálních či jiných formálních předpisů. poskytnou vám nyní určitá čísla, která, myslím, hovoří eh, same, same za sebe. Eh, Vstavují se k 5. listopadu 2012. Eh, obdrželi jsme v roce 2012 do tedy listopadu 16 165 hlášení o podezření, což jsme rozšlenili do 4789 spisů. Všechny tyto deklarace, všechny tyto hlášení jsme využili, to znamená v některých spisech je jich více. Dále pokud je o závažnost problému, tady to máme vyčísleno. Zjištění tedy, eh, zjištěné, eh, zjištěný finanční objem, eh, kde tady nejde o částky, které by byly předmětem zabavení či soudního řízení, ale v Belgii tady jsme na 2 miliardách 209 milionech eurech. Samozřejmě ne vždy jde o prostředky generované v Belgii, belgickými Eh, zločineckými eh, združeními či subjekty, ale jsou to částky, které jsou eh, identifikovány v Belgii a těžké prostředky, které se v Belgii v tu chvíli nacházejí, či předtím někde nacházejí nebo již nenacházejí. Jde nicméně o číslo, které nám umožňuje učinit si určitou představu o rozsahu tohoto problému. Tady vidíme hlavní přispěvatele, jsou to ty především finanční Eh, finanční ústavy, jednak ty směnárny, dále banky, eh, které se podílejí nejvýrazněji na celkovém objemu. Ale je třeba také upozornit, že v nefinančním sektoru opět jsou eh, některé sektory, které jsou rizikové, ale jsou rizikové také proto, že podle nás se neúčastní dostatečným způsobem na boji proti praní špinavých peněz. Pokud to rozdělíme do určitých kategorií, jsou zde výrazně zastoupeny profese, které souvisejí s účetnictvím a profese právní. Tady vidíte určitou tabulku, vidíte počet hlášení o podezření od jednotlivých subjektů, s tím, že eh, ve středu máme počet eh, Eh, profesionálních pracovníků, kteří učili prohlášení a celkový počet eh, takových profesních pracovníků v Belgii. Vidíme, že pouze eh, malinkaté procento těchto subjektů je informováno a reaguje pozitivně na platnou legislativu. Pane doktore, budete muset pomalu blížit k závěru. No, závěr je následující. Já myslím, že je třeba si uvědomit dvě věci. Jednak eh, nebezpečí tohoto jevu, tohoto fenoménu, já si myslím, že eh, to riziko je stále výrazně podceňováno, eh, zejména pokud je o efektivnost odezvy. Musím říci, že existuje velké nebezpečí infiltrace těchto obrovských částek a destabilizace systému na všech úrovních. Druhá věc je ta, že také musíme provádět analýzu rizika, a to ne pouze rizika, které představují eh, trestní eh, trest, tedy zločinecké organizace, eh, ale také pokud je o to, na jaké úrovni my reagujeme. Tady pozorně na pět rizik, jednak je zde značná nevyrovnanost mezi prostředky, které mají k dispozici Eh, úřední pracoviště, oficiální pracoviště v libovolném členském státě oproti prostředkům, které mají k dispozici eh, zločinecké organizace či struktury. To je jedna věc. Druhá věc, často hovoříme o eh, daňové trestné činnosti, ale je třeba si uvědomit, že jedním z velkých problémů, pokud je o omezení transpar- omezené transparentnosti finančních transakcí, souvisí s fiskální oblasti. Eh, zločinské organizace využívají a zneužívají veškerých mezer ve fiskálním systému, veškeré netransparentnosti, ať už jde o daňové ráje, eh, či eh, státy, které jim usnadňují takto činnost. To je opravdu vážný problém, který přetrvává a bude přetrvávat ještě dlouho. A předposlední problém je ta přílišná jak se, oddělenost, uzavřenost. Stále vnímáme odděleně Eh, oblast fiskální, to se ukazuje právě v boji proti praní peněz, eh, financování terorismu a vůbec zločinským organizacím chybí strategická eh, vize na všech úrovních, ať již na celostátní či tedy vnitrostátní či na mezinárodní. Už máme za sebou 20 let existence, 20 let zkušeností a reakce těchto úrovní je velmi, velmi pomalá. Musím říci, že Jediný efektivní postup je rozlišovat mezi částkami, které eh, pocházejí z trestné činnosti a částkami, které eh, všechny tady oficiální eh, orgány světa, včetně tady OSN, museli bychom se podívat na čísla za OSN, a skutečně, když to srovnáme, tak naše efektivnost, efektivnost našeho působení není příliš velká. Měli bychom se snažit dostat se ke všem těmto prostředkům a Eh, získat je. A uvidíme, jak bude vypadat situace za 20 let. Děkuji. Děkuji Jean-Claude Delepierovi. A nyní má slovo Antonio Maria Costa, bývalý zástupce generální tajemníka OSN. Prosím. Eh, paní předsedající, eh, schůze v Evropském parlamentu se obvykle týkají rozvoje míru bezpečnosti, ale dnešní setkání vašeho výboru je něco jiného. E, není to nic vznešeného, je to spíše strašlivé, nejde o výrobu, jde o ničení, nejde o obchod, jde o pašování, nejde o investice, ale praní peněz. Ne o tržní soutěž, ale o ničivou soutěž. Já tomu eh, říkám ekonomika zločinu, která je větší než mnohé s firem eh, na žebříčku Fortune 500. My známe, jak k tomu došlo. Eh, Zločin se zorganizoval, překročil hranice, nabil makroekonomických dimenzí, stal se beneficientem globalizace, dostal se do parlamentu a vlád, zničil národy, eh, přestavěl obchodní strategie a diversifikoval od pouhého pašování drog lidí, zbraní, národ, eh, přírodních zdrojů a dokonce odpadů do oboru, jako je praní špinavých peněz, eh, krádeže identity, eh, kyberzločin a terorismus. A tím se stal rozbou míru. Eh, před deseti lety byly na valném shromáždění OSN vyjádřeny obavy z tohoto vývoje a já jsem se to tenkrát účastnil. Předložili jsme první zprávu v roce 2010, jmenovala se to globalizace zločinu a byla to výzva. Nicméně nám se podařilo vyrobit dokument, eh, kde jsme popsali, eh, jak eh, zločin v obchodě obepíná celou planetu. A jak to zasahuje také do politiky a do vojenství. Existuje jedna oblast eh, zločinu, eh, které rozumíme o něco lépe, a to je nelegální obchod s kontrolovanými látkami, jako je opium, heroin, kokain, chemik, chemické stimulanty, marihuana a podobně. A o těchto trzích víme poměrně hodně. Na nabídkové straně víme, že každý rok se z antských oblastí eh, dostává 850 tun kokainu, 550 tun heroinu z Afganistánu, 600 tun syntetických drog a 40 tisíc tun kanabisu. To všechno se dostává na světový trh. Země, eh, kde, které produkují nejvíce těchto nelegálních eh, drog, jako je Afganistán a Kolumbia, eh, poutají pozornost, protože tam se drogy většinou také snoubí eh, se násilím. Nicméně eh, tyto, tyto drogy končí v bohatých zemích, tedy u nás. Nicméně pokud se týče výnosu, tak zhruba z těch 55 miliard, které stojí afgánský heroin, pouze asi 5%, 2,3 miliardy zůstává afgánským farmářům, eh, obchodníkům, překupníkům a postalcům. Eh, například z, u kokainu, eh, kde tedy největším trhem je Severní Amerika a Evropa, zhruba 70 výnosu zůstává střední úrovni dílerů, pouze 20 eh, zůstává v produčních oblastech. Eh, jinak eh, jsou, pro, drogy jsou pro náš problém. Eh, zhruba 200 milionů lidí příležitostně bere drogy a zhruba 25 milionů jsou problémovými, problémovými uživateli drog. To je zhruba 1%, méně než 1% světové eh, populace. Eh, zatímco to, tabák kouří jedna třetina světové populace, alkohol konsumuje jedna čtvrtina drogy zabíjejí ročně zhruba půl milionu lidí, což je strašně moc. Ovšem, když to porovnáte s tabákem, tak to je pět milionů obětí ročně a alkohol se připisuje 2,5 milionu. Přičemž alkohol a tabák jsou legálně obchodované látky. Evropa je největším trhem pro heroin, zhruba 20 miliard, Eh, zatímco v Rusku se ho spotřebuje největší množství 70 tun. Kokainový trh eh, v Severní Americe sice eh, se zmenšuje, ale pořád zůstává největším a víme, že výsledkem je také drogová válka podél hranice s Mexikem. Kokain z Latinské Ameriky se do Evropy dostává přes Afriku a některé západoafrické země se s tím špatně vyrovnávají. Pašování drog narušuje základy regionální ekonomiky, eh, brzdí rozvoj, eh, zvyšuje hodnotu lokálních, eh, lokálních měn a odbourává komparativní výhody a jejich využívání v ekonomice. Dá se říci, že drogy mají dopad na drogovou závislost, na otázky pašování a tak dále. Co s nimi? Eh, mnozí lidé sní o světě bez drog a představují si, že když se zruší produkce, tak se to vyřeší. Jiní si myslí, že by se eh, světa bez drog dalo dosáhnout tím, že drogy zlegalizujeme a tím pádem zrušíme, zrušíme nelegální obchodování. To jsou eh, velice svůdné, ale naprosto zcestné argumenty. Nicméně já bych se chtěl zastavit u jedné věci. Eh, mezinárodní společenství sice ví, jaká je situace ve světě s drogami, ale neustále se podceňuje problém jejich ekonomických dopadů a zejména v oblasti prání špinavých peněz. Kontrola drog zatím eh, se eh, zatím zklamává, pokud se týče kroků proti mafiím. Mafie to nejsou teroristé, to nejsou povstalci, nemají žádné politické cíle. Jde jim o jedno, chtějí s minimálním rizikem maximalizovat zisky za použití korupce. A já se tedy zaměřím na rizika, příjmy a korupci, neboť ty vysvětlují naši současnou situaci. Zaměřme se nejdříve na rizika. Mafiáni velice dobře vědí, kde nehrozí, že budou chyceni, to znamená tam, kde je slabé právo. To znamená, že jejich nelegální činnost se odehrává a prochází oblastmi, kde, kde jsou nestabilní. A víte, že Eh, je mezi chudobou a zločinností eh, dobrá eh, velice silná souvislost. Dále příjmy. Světové mas- mafie získávají více než 300 miliard dolarů ročně z, pouze spašování drog, což je, představují jakoby 21. největší světovou ekonomiku hned za Švédskem. To je spousta peněz. Eh, mnoho z těchto peněz eh, probíhá zeměmi eh, se slabou, slabou vládou práva a nekontrolovanými odvětvími. Čím slabší jsou ekonomické instituce v bohatých zemích, tím lépe pro ně. Další otázkou je tedy korupce. Eh, ty takzvané krvavé peníze, eh, tak jak pronikají do legitimních bankovních institucí, to je velice varovné. Já bych vám dal takový krátký přehled, jak eh, se daří. V 60. letech minulého století se tyto krvavé peníze většinou přemístěvaly v hotovosti. V 70. letech se rozrůstal mezinárodní obchod a mafie se přeorientovala na bankovní převody. V 80. letech eh, se začalo postupovat proti praní špinavých peněz a vznikl FATF. Eh, Podařilo se to částečně kontrolovat. V v 90. letech naopak to čištění bank sice fungovalo dobře a mafie byla nutná se vrátit k přemysťování hotovosti a dařilo se zachycovat velké kontrabandy až třeba v hodnotě 100 nebo 200 milionů dolarů. Ale tento úspěch byl krátkodobý. Hromadící se finanční krize v posledních letech eh, způsobila nedostatek likvidity ve finančním sektoru a paralýzu mezibankovního trhu půjček. A to byl prostor pro to, aby se mafie vrátila k bankovním transakcím. Tím se podařilo opět eh, mafiím, které mají peněz dost, eh, proniknout do bankovního sektoru, dokonce do řídících orgánů bank. Bankovní dozor často předtím Saš s tím nic neudělal a mm, nabízí se podezření, že to bylo poněkud umyslné. Eh, Například eh, v roce 2010 jsme měli případ banky Vakovia, Eh, která recyklovala stovky milionů dolarů mexických eh, drogových kartelů a ti, kteří eh, to v bankách měli na zodpovědnost, unikli jakýmkoliv sankcím tyto banky také. Další velká banka HSBC byla podobně obviněna z praní miliard a takto je to i na druhé straně Atlantiku USB, Citibank a podobně. Opravdu mm, snad neexistuje jediná velká mezinárodní banka, která by se do toho nebyla namočila. Eh, schopnost eh, prosazovat zákon a omezovat eh, organizovaný zločin ten se příliš nedaří. Eh, jak nedávno řekl jeden eh, vysoký italský úředník, který je zapojen do boje proti praní špinavých peněz, řekl, že nejde o to, že by mafie hledali banky, naopak bankéři hledají mafie, peníze mafie. Abych to tedy zhrnul, zde máme organizovaný nadnárodní zločin, který má makroekonomickou dimenzi. Eh, současné reakce, eh, to znamená politika, podle které tedy budeme eh, se snažit dopadávat a trestat podezřené. K tomu musí přistoupit ještě také tvrdé sankce pro vysoce postavené tzv. bílé límečky v bankovních institucích, kteří tomuto napomáhají je prostě nutné udělat něco proti obrovským ekonomickým aktivům, které vlastní organizovaný zločin. Ale bohužel, jak se ukazuje, ukazuje eh, zatím eh, tito velcí viníci unikají potrestání. Obvinění z trestných činů se většinou stahují a vysoce postavení úředníci eh, unikají bez trestu a to opravdu nevypadá dobře. Děkuji vám. Děkuji panu Antonio Maria Kostovi a nyní má slovo Ingo Fiedler z Hamburské univerzity. Bude hovořit o vztahu mezi praní špinavých peněz a online hazardním hráčstvím. Prosím. Okay. Yeah. Okay. So thank you very much for the invitation. Děkuji mnohokrát za pozvání na tuto akci budu hovořit o praní peněz a hráčství online. Eh, praní peněz je předpokladem pro organizovaný zločin. Organizovaný zločin ohrožuje naše společnost. Organizovaný zločin představuje obrovský biznis, jak jsme slyšeli, a organizovaná trestná činnost a její pachatele jsou vysoce racionální. Což znamená, což tedy výhoda tohoto stavu je ta, že budou reagovat na eh, regulativních opatření, ale nevýhoda zase tohoto stavu je, že hledají nové příležitosti jako každý podnikatel. Oni ovšem musí eh, vyprat eh, eh, ty nabité prostředky, aby s nimi mohli nakládat. A jednou z nových cest pro ně je hráčství online, které představuje dokonalý nástroj pro praní špinavých peněz. Ehm, Procházejí toto cestou obrovské objemy transakcí a hotovostních toků. E, Není zde přítomen žádný fyzický produkt, to je velmi důležité. Je možné si prostě něco vymyslet. A co je také docela důležité, je, že e, výnosy e, z hráčství jsou často nezdaněné, ne všude, ale alespoň z Německa, odkud pocházím já, jak patrně poznáte z mého přízveku, přízvuku eh, v Německu eh, jsou tyto výnosy nezdaněné, což je důležitý aspekt, jak ještě uslyšíme. My máme tři případy, tři odlišné kategorie peněžních peněz eh, u hráčství. Za prvé, nelegální nezákonné hráčství samo o sobě představuje nezákonnou transakci a jde tedy o trestnou činnost typu praní špinavých peněz. To nás ovšem nyní na tomto slyšení nebude, nebude eh, zajímat. Zbyla dva případy, ano. Eh, nelegální nezákonné transakce, eh, ke které došlo předtím. To znamená, byly vloženy nelegální nezákonné prostředky anonymně a poté byly vyplaceny často nezdaněně jako výnos hráčství. To znamená, je to cesta, jak dostat tyto prostředky na zákonný účet a ta nezákonná transakce, která došlo e, tady předtím. Dále e, případ číslo 3, kdy se hráčství používá jako platební nástroj pro nezákonné transakce. E, podíváme se na způsoby, jakým k tomu dochází a proč je to tak snadné a levné také pro zločince využívat online hráčství pro praní špinavých peněz. Za prvé, podívejme se na drobného pachatele, který chce vyprat 10 tisíc eur eh, z nezákonného příjmu z drog a dostat tyto peníze na eh, zákonný legální bankovní účet. Jak bude postupovat? Využije předplacenou kartu eh, proto, aby hotovost z prodeje kokainu například Eh, promění tedy v eh, předplacené karty, například eh, PaySafe Cards, které vloží například u nějaké herny kasína či provozovatele pokru, vloží je tam tady na účet, musí hrát, musí hrát, jinak by nemohl ty prostředky vložit nebo získat po té výhru. On tedy získá určitý podíl vložených prostředků. Bude to vysoký podíl, protože eh, vyplata online hráčství bývá vysoká, to elektronický produkt a neplatí se daně. Eh, velmi často totiž online hráčství není vůbec regulováno. Eh, některé trhy tohoto druhu jsou regulované, ale ty nejsou velmi významné co do jejich celkového podílu na celkovém světovém trhu. Většina tedy hráčství online ve světě je neregulována. Například v Německu je naprosto nezákonné hrát poker online nebo toto nabízet či provozovat a přesto je Německo největším trhem pro hraní poker online. V jiných zemích existuje hráčství online, které je regulováno, ale to je opravdu nepatrný podíl. Většina je neregulována, takže eh, hrajete, eh, něco skladu vám zbyde, v tomto případě zase 1000-9500, eh, což si převedete na účet a co je zajímavé, vzhledem k tomu, respektive když vy jste hráč, tak eh, pak je zde tady provozovatel, kterého nikdy nikdo nestíhá, takže nikdo ani nesleduje, kdo byl hráčem. Eh, jsou to tedy informace, které se vůbec nedostanou eh, k finančním spravodajským službám. Je to vše tak trochu zahleno mlhou. Jak provozovatel, tak ten, kdo provádí tu výplatu, obvykle má sídlo někde v daňovém ráji Eh, takže si vůbec eh, nevyměňuje eh, informace s našimi finančními spravodajskými službami. Takže od toho provozatele pokru se ty peníze, ta výplata převede na bankovní účet. Na to není zvláštního. Německo tedy je největším trhem pro hraní pokru. Toto je tedy typický postup. To tedy pro drobné zločince. Podívejme se nyní na středně velkého Eh, obchodníka s drogami, řekněme, že půjde o 200 tisíc eur a bude to vypadat podobně. Chcete vyměnit zemi a dostat peníze na účet. Eh, vyberete si zemi, která eh, si nevyměňuje informace s našimi finančními zpravodajskými službami, uložíte ty peníze, opět vsadíte u nějakého provozatele trošičku ztratíte, protože mně ta výplata je 95%. A potom prostě zavoláte svoji místní banku, řeknete, vyhrál jsem jackpot a eh, proto eh, se na účet vyplatím obrovskou částku. Banka bude spokojena, eh, nabídne vám produkty, které vy si koupíte za tyto čerstvé peníze, které jste vyhráli údajně v jackpotu v hráčství online. Takže budete mít takto eh, vypraných 195 tisíc trestné činnosti. A není možné jakkoliv zaznamenat, že nešlo o jackpot, že nešlo o eh, výtěžek z hráčství. Ale co je opravdu zajímavé, je ten další scénář, kdy budete eh, obrovský obchodník s drogami a potřebujete vyprat 200 milionů eur. Jak budete postupovat? Najdete si online kasino, takže opět máte účet někde v daňovém ráji, Eh, vytvoříte si umělé eh, příjmy a výdaje a řeknete, tolik lidí eh, se mnou hrálo a prohrálo v mých <clears throat> virtuálních platebních herních automatech, pardon. Nebo pokud v nějaké zemi hráčství online není zákonné, nebo pokud je to zdaněno, E, například Irsko, vezměme příklad takové země, bude jistě rádo, že, jim zaplatíte, že mu zaplatíte 10 milionů na daních a výdajích a nakonec e, jde o naprosto legální výtěžek, legální zisk, protože e, podnikáte a toto je váš podnikatelský zisk a poté se tyto peníze můžete převést zpátky do Německa. Je to tady, tady se to tady komplikuje těmi hotovostními toky. Tady máme jednoduchý případ, máme ty hráče, Eh, vklad eh, někoho, kdo zpracovává platbu a eh, provozovatele herny a pak zase ten obrácený tok. Co to komplikuje je, že když se podíváme do detailu, tak existuje 235 různých platebních metod. Počínaje kreditními kartami a konče hotovosti, ale máme tam mezi tím ještě celou řadu možností. Kromě toho existuje 2910 provozovatelů hráčství online, Eh, dále ve střední části zelenografu tam máme zprostředkovatele plateb. O těch toho mnoho nevíme, je to velice rychle se pohybující biznis, je tam mnoho eh, drobných subjektů, eh, drobných zprostředkovatelů plateb všude ve světě, kteří se objevují tu i onde, poté opět končí činnost. Provozovatele heren online si chtějí rozdělit riziko, takže všichni větší provozovatele mají, eh, spolupracují s celou řadou zprostředkovatelů pladeb. Eh, o těchto většinou mnoho nevíme, eh, protože mnoho neinzerují na internetu, je tedy obtížné dostat se k spolehlivým informacím o nich. Na této prosvědce vidíme, jak složité to může začít být, pokud tedy do toho vstoupí další zprostředkovatel a nikdy nevíme, kdo vlastně ten zprostředkovatel pladeb někde v pozadí je. Eh, což znamená, že je velice obtížné tady toto stíhat a vůbec dosledovávat. Velkým problémem je i to, eh, že zde jsou nízké náklady a nízké riziko odhalení, takže nakonec se zvětšuje objem organizovaného zločinu, protože praní špinavých peněz začíná být levnější. A čím je levnější, tím levnější jsou náklady trestné činnosti, která se stále více vyplatí a proto také eh, zrůstají objem, protože i organizovaní zločinci, jako jiní lidé, schovají racionálně eh, v tomto případě. Takže za prvé, co bychom měli učinit, eh, výtěžky z rasy by neměly být eh, nezdaněné, protože nezdaněnost činí celou věc tak levnou. Problém je samozřejmě nikoli u zákonných, ale u nezákonných a neregulovaných trhů. Potřebujeme, potřebujeme řešit právě nezákonné a neregulované hráčství online. To je první krok. Není možné zavést zákonné hráčství a říci, že všichni zákonní provozovatelé budou bojovat proti praní peněz, které tímto naprosto odbouráme, ale to nebude velký trh. Ten trh začne mít velký pouze, pokud naprosto přestane existovat eh, nezákonně neregulovaný eh, sektor hráčství online. Takže to musí být naším prvním krokem. Děkuji. Děkuji panu Ingo Fiedlerovi a nyní bych ráda udělila slovo našemu poslednímu řečníkovi René Bakovi z pracovní skupiny pro právní špinavých penis. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, já se nejprve stručně eh, představím. Jsem předsedou pracovní skupiny eh, pro boj proti proti praní peněz, peněz EBIKu, tedy Evropského výboru eh, bankovního sektoru, ale předtím jsem 22 eh, let eh, působil v francouzské finanční policii a poté 16 let bankovnictví, když jsem bojoval tedy proti praní peněz a proti také financování terorismu, takže mám vlastně dvojí zkušenost, jednak z represivních složek, jednak z bankovnictví, což možná je relevantní pro mm, to, co zde budu říkat. Chci říci, že také, také zahrávají průkopnickou roli už od roku 90 v boji proti peněžních peněz a financování terorismu. Já jsem tehdy zastupoval, byl jedním z expertů, které zastupovali eh, v FEDF eh, eh, Francii, kdy vznikala první z těch 80 doporučení, pane, 40 doporučení a tehdy jsme řešili především boj proti organizovanému zločinu a proti peněžních peněz z drog. Později to bylo eh, rozšířeno na eh, celkovou činnost organizovaného zločinu, poté to bylo rozšířeno po 11. Eh, září 2001 také o boj proti financování terorismu. A dnes se zaměřujeme na všechno, veškerou závažnou finanční trestnou činnost, včetně také daňových podvodů a šíření zbraní hromadného ničení. Konstatujeme, že rozšíření působnosti a rozšíření také obezřetnostních aktivit bank znamenají, že se zaměřujeme méně na organizovaný zločin, protože vlastně každý klient banky se může stát podezřelým, vzhledem k tomu, že se rozšířila ta kategorie činností, které sledujeme a které banky mají sledovat také. Eh, druhá, druhé konstatování hm, Povinnosti, závazky eh, se eh, posunuly eh, ze spolupráce v tomto boji na jaksi formálnější povinnosti v boji proti praní špinaných peněz. V posledních letech banky za toto období zavedly poměrně rozsáhlé mechanismy, jednak v organizační rovině, v rovině prostředků, v rovině nástrojů a postupů a e, také je to e, stálo velké e, náklady. Já uvedu jedno číslo, které známe. Německé banky v roce 2006 provedly analýzu nákladů na prevenci praní špinavých peněz v bankách a dospěly k číslu 770 milionů eur pouze na prevenci špinavých peněz pouze u německých bank a to ročně. Takže to abychom měli představu o nákladech na tuto věc. Tato eh, studie, tuto analýzu eh, si můžeme přečíst, eh, je k dispozici online. Takže banky opravdu vyvinuly značné úsilí pro zavedení příslušných mechanismů. Já se s vámi nyní podělím o to, hm, nebo vás budu informovat trošku o tom, jaké jsou povinnosti bank, co musí mít zavedeno, s tím, že v současné době je úkol bank dvojí. V podstatě za prvé v rámci EU finanční eh, ústavy jsou spíše pro eh, maximální harmonizaci, takže pokud máme na výběr mezi směrnicí a nařízením, eh, budeme volit spíše nařízení, tak aby existoval stejný regulační rámec ve všech zemích EU, spíše než nějakou minimální směrnici, která pro banky a bankovní skupiny představuje velké potíže, protože v různých zemích pak je třeba Eh, vyhovovat různým ustanovením, eh, která jsou eh, stanovena podle místních podmínek. To je tady první poznámka. Druhá poznámka ještě. Někteří zde zmiňovali sankce vůči bankám s tím, že poměrně velký počet bank byl sankcionován americkými regulátory. Konstatujeme, že činnost v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu se pro banky stala činnosti, kde je nulová tolerance. To znamená, tolerance eh, k neplnění předpisu je opravdu nulová. Eh, pokud eh, ty předpisy nejsou plněny, tak je sankce okamžitá a velmi, velmi silná. To je třeba si uvědomit. A ještě na závěr mého poněkud dlouhého úvodu chci říci, že již od roku 90 trváme na přenosu odpovědnosti a odpovědnosti státu na e, finanční sektor, ať už jde o praní špinavých peněz, či boj proti terorismu, e, prevenci e, šíření jaderných zbraní, či, či daňové zločiny. Tady jakoby stát už nalezali řešení a přenáší tuto odpovědnost na banky. To je trošičku provokuje a můžeme se k tomu ještě vrátit. Jaké tedy jsou klíčové povinnosti pro banky? Nejprve chci říci, že globální přístup a Zmiňovali to již mý předřečníci. E, spočívá v přístupu založeném na hodnocení rizika. Tento e, přístup e, založený na vyhodnocení rizika znamená, že tu prováděcí sféru pro banky vlastně rozšiřujeme, protože Pokud bychom tady neměli přesvědčení na vyhodnocení rizika, tak eh, to pole působnosti bude tak široké, že bychom nevěděli, na koho se zaměřit. Právě špinavých peněz je široký, eh, široký sektor. Eh, dále žádá se od bank identifikace klienta, znalost klienta. Pokud totiž neznáte svého klienta, jak můžete dobře provádět, dobře odvádět svoji práci. Eh, Ta věc, která eh, je byla samozřejmostí, protože v podstatě eh, se žádá tedy identifikace klienta. U fyzické osoby je to jasné, musí předložit občanský průkaz, ale jakmile začne jít o právnické osoby nebo různé právnické struktury, tak to začíná být mnohem složitější. Určit, kdo je opravdu klientem, kdo je opravdu reálným vlastníkem toho té právnické osoby, se kterou banka jedná. A e, v řadě států nám vlastně e, veřejné orgány, státní orgány e, příliš nepomáhají, protože příslušné rejstříky neexistují všude. A také je zde tendence říci, že tedy banka nedostatečně identifikovala, ačkoliv se to od ní čeká, Dále tyto povinnosti bank se eh, prohlubují a rozšiřují, pokud jde o vysoce rizikového klienta, to znamená, pokud jde o politicky exponovanou osobu. Máme tady eh, systém, kdy eh, všichni politici vlastně začínají mít vysoké riziko. Tady jsme mezi poslanci, vy patříte do této skupiny tady s vysokým rizikem. Dále je zde takzvané correspondent banking, tedy Eh, naše, eh, naši bankovní klienti a veškeré transakce s nimi. Eh, dále máme přesné postupy, pokud je klient fyzicky nepřítomen. Toto vše tedy znamená, že banky musely zavést poměrně složité systémy, které si žádají organizační strukturu a celé, celou službu, vlastně celé, celá pracoviště věnovaná právě této činnosti. Eh, musíme mít také poměrně sofistikované nástroje a databáze, například eh, nástroje pro eh, monitorování účtů bankovních pro detekci abnormálních operací, abnormálních situací, ale také zde filtrace a dohled, tak abychom mohli určit, zda nadnárodní toky nesouvisí nějak s terorismem, takže nebo nepodléhají nějak sankcí mezinárodním. To je také v jádru našeho režimu. Chci tady říci, že tyto mechanismy a nástroje zavedené těmi bankovními skupinami jsou opravdu značné. Dále ještě povinnost, je zde povinnost v rámci bankovní skupiny vyměňovat si informace eh, z těch databází například. Eh, bylo se změněno téma ochrany osobních údajů, jak je možné si vyměňovat informace o klientovi, u něž existuje podezření a zároveň zaručit ochranu údajů. To je problém, na který velké nadnárodní bankovní skupiny eh, narážejí běžně. Chci říci také, že eh, to tež platí pro databáze. Často nemáme oficiální seznamy politicky exponovaných osob, ale přesto se po bankách žádá, aby prověřovali eh, tyto osoby. Takže se obracíme na soukromé subjekty, které eh, v této věci si nalezly tedy trh a pracují s databázemi, jejichž důvěryhodnost a robustnost vůbec nestáme. Ale a také to zde jsou aktualizovány, ale e, banka se nemůže prostě vést se seznamy politické exponovaných osob e, z celého světa. Také provádíme rešerši e, negativních informací v tisku. Zdá se, někdo nedostal do tisku kvůli nezákonné činnosti. A tady opět využíváme externí databáze, něco to stojí a důvěryhodnost eh, a spolehlivost těchto databází není vždy zcela zřejmá. Na závěr bych ještě rád eh, sformuloval tři přání eh, před celými poslankyněmi a poslanci. První z nich je toto. Byli bychom rádi, svět financí, teď tady hovořím za všechny Evropské banky a jejich federace či združení, byli bychom rádi, kdyby alespoň na úrovni Evropské unie existovala Eh, centrální eh, báze, centrální rejstřík všech společností, eh, jejich reálných vlastníků, akcionářů a tak dále, aby existoval tedy jediný evropský registrační záznam a aby se to týkalo nejenom bank, ale také obchodu a průmyslových subjektů. To by bylo tedy naším prvním přáním. To by nám umožnilo, a tady se připojíme k některým eh, neziskovým organizacím, které bojí za transparentnost v rámci eh, společností a eh, různých právnických struktur. Tady projednou, tady se bankéři připojí k nevládkám v, te, v tomto požadavku. Dále, pokud je o politicky exponované osoby, již jsem řekl, že pro členské státy EU je možná obtížné sestavit seznamy takovýchto osob, ale alespoň Eh, bychom měli možná mít seznam eh, politických funkcí či státnických funkcí, které představují politickou exponovanost. Například v Německu zda jde o eh, federální úroveň, ale to také úrovně jednotlivých spolkových zemí. Toto stále nevíme a banky prostě se sami rozhodnou, a to je právě velké riziko eh, či velké nebezpečí u toho eh, přístupu založeného na vyhodnocení rizika, protože se to dělá eh, banku od banky, zemi od země. Myslím si, že ten, ten mechanismus by měl mít harmonizovaný, jednotně stanovený pro celou EU. A, takže tolik tedy přání bankovního sektoru. Já vám děkuji za pozornost. Grazie, adesso apriamo subito il... Děkuji. A tím se dostáváme k naší rozpravě a slovo má na dvě minuty pan Jakolíno jako zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Začnu hned poslední prezentací pana Paka. On vyjádřil celou řadu přání. V tom smyslu, že by bankovní systém měl být zarámován do nějakého evropského společného rámce. E, momentálně pomýšlíme na jakési bankovní řízení, které by potom mělo vyústit v bankovní unii. Některé země, jako například Německo, z tohoto chtějí vyjmout e, kooperativy. My si ovšem myslíme, že bankovní unie, která má mít dobrou kontrolu a dobrý dohled, by byla dobrou Tady ptám se, zda by něco takového bylo opravdu dobrou bariérou proti takovýmto eh, bankovním transakcím, které mají za cíl praní špinavých peněz. A další má otázka se obrací na pana Ingo Fiedlera, tam jde o praní peněz a online hazardní hry. Nemáte pocit, že lepší spolupráce mezi justičními a politickými orgány by byla jediným možným nástrojem pro to, jak efektivně potírat takovouto činnost? Poslední zkušenosti nejenom z Itálie, ale i z dalších zemí ukazují, jak takovýto ilegální systém se šíří zejména tam, kde se proti němu nic nečiní. Bylo by možné tedy zvolit lepší přístup a jít cestou silnějšího propojení jednotlivých spravodajských služeb a silnějšího propojení příslušných orgánů členských států, tak abychom měli v Evropské unii silnější koordinaci. Děkuji panu Jakolínovi a není paní Fajon za SAD. Prosím kolegy, aby vyjádřili, komu pokládají svoji otázku. Děkuji. Já bych eh, se nejdříve eh, chtěla dotknout toho, co jsme si vyslechli v poslední prezentaci. Říkal jste, že, si, že byste si přál jakýsi národní rejstřík, který by existoval v každém členském státě, kde by se zaznamenály veškeré finanční transakce. Pokud jsem vás správně pochopila, bylo by toto prvním krokem, který by měly učinit členské státy. A jak by podle vás vypadal další krok? Mohlo by to jít například tím směrem, že tyto údaje by byly potom poskytnuty soudcům a soudům v Evropské unii. Jaký by byl vlastní účel těchto národních rejstříků a jak by vypadala výměna informací? Zažíváme dobu krize, hovoříme o šedých zónách, které využívají také advokáti, účetní, auditoři. A já bych ráda věděla, zda máte nějaká opatření pro to, jak bychom mohli identifikovat takové, bychom je mohli potrestat. Mohl byste nám poskytnout doporučení, která by se týkala této problematiky. A nyní bych se ještě vrátila k hazardním hrám. Říkal jste, že částky, které je tam možné vyhrát, nejsou daněny. Vy jste navrhl zdanění těchto výher. A chci se zeptat, máte nějakou představu o tom, v kolika členských státech EU se již nyní v současné době daní výhry z hazardních her? Děkuji. Děkuji paní Fajon. A není za Alde na dvě minuty. Pan Newton Na pana Dela Pierre. Já eh, jsem se pokusil teď na iPadu eh, zjistit více o FIU a našel jsem fiu.net, což je vlastně eh, celoevropská počítačová síť pro spolupráci. Čili zajímalo by mě, co byste si představovali, že by EU mohla dělat, čím by vám mohla pomoci protože asi byste něco potřebovali, to je, moje, to je můj iPadový dojem. Eh, pane Kosto, eh, já tedy musím říct, že vaším zprávám na to téma už naslouchám pár let, ale ne, eh, bohužel je to hm, spíše horší a horší. Čili opět, co by mohl udělat náš výbor, aby hm, tomu napomohl. A profesor Fiedler, já tedy myslím, že je tady skutečně e, silný argument pro to, aby se zisky z z hazardních her po internetu zdaňovaly, ale e, což takhle třeba Národní loterie, poněvadž tam skutečně se dočí velké peníze Eh, chceme to také, chceme to také eh, zdanit, já že tím bychom byli skutečně velmi nepopulární mezi lidmi, ale znamená to, že budeme rozlišovat mezi těmi dvěma zatím. A ještě tedy k evropskému bankingu. Vy jste hovořil o eh, bezprostředních a těžkých sankcích, tvrdých sankcích, což tedy bylo v rozporu s tím, co zde říkal váš předřečník, sice velká americká banka Lakovia tam nebyl potrestán nikdo z managementu, eh, totež HSBC. Eh, jak by se mělo naložit tedy s těmi vysoce postavenými šéfy banky? Chtěl byste, aby skončili za mřížemi? Děkuji panu Newton Danovi a nyní pan Borges za EFT. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, začnu profesorem Kostou. Rád bych mu srdečně poděkoval, protože mnozí z nás si uvědomují, že to prohlášení, které tady zaznělo z jeho úst, vnáší světlo do eh, velice temných zákoutí nelegální a kriminální ekonomiky on eh, de facto to řekl eh, zatím z nejvyšších míst, eh, ze kterých to zaznělo. Je jasné, že takovéto deklarace by mohly a měly mít důsledky pro rozhodující orgány a osobnosti. Nicméně hm, tady zasněly také otázky a já myslím, že my skutečně potřebujeme určitou pomoc. Eh, očekáváme, respektive připravuje návštěvu do Severní Jižní Ameriky. A možná, že by bylo mm, dobré, kdybychom viděli více o těch vazbách mezi legální ekonomikou a tím eh, narkoprůmyslem. S informací ze kterých který se nám tady dostalo, víme, že mafie dneska může ovlivňovat rozhodování v bankách. Čili jak budeme chránit systém, jak zabránit transakcím k takovým, k jakým dochází v poslední době ve světové ekonomice, aby se banky dále nestávaly finančními pomocníky mafie. A pana Vlka bych se chtěl zeptat, zda by nám mohl eh, říci něco ze své bohaté zkušenosti eh, a zda by nám tedy z eh, bankovní pozice mohl říci, jak se bankám daří získávat tak detailní informace alespoň tedy se to týká evropských bank, a kde prostě jak, jak se jim daří pohybovat se v daňových rájích, přičemž využívají informací, které e, oficiální orgány, prostě jako jsme my, e, nedostaneme. E, panu Fiedlerovi bych chtěl ještě poděkovat za velice užitečný vhled do systému Eh, kterému jsem zatím tedy vůbec nerozuměl. Eh, mě by zajímalo, jestli eh, třeba sázky na sportovní utkání, třeba řekněme fotbalová utkání v Itálii. Zda hm, tady je možné zjistit, identifikovat určité vazby na nelegální obchod a pokud ano, zda je tam vážné riziko kontaminace světového sportu mafií. A zejména tedy eh, v zemích, kde tedy je sport tak důležitý, tak to skutečně eh, by nás mělo zajímat. Paní Gomez. Děkuji. Eh, to je otázka možná na pana Vakala, možná na někoho jiného z panelistů. Eh, my jsme v souvislosti s finanční krizi se doslechli, že německé úřady mají seznam osob, které mají, které mají konta v Liechtensteinsku a my také jsme se eh, doslechli eh, o seznamu paní Lagardové, které se týká řeckých majitelů zahraničních kont. Otázka je tedy, eh, že my tady na jedné straně máme jakési kroky a náznaky, ovšem evropské úřady zůstávají nečinné. Ano, prostě ať se to týká Evropské centrální banky, Mezinárodního měnofonu a tak dále. Vemte si třeba portugalskou mousemi, eh, tam je nyní dohled trojky a došlo k takzvané regularizaci daňového systému. A v podstatě Eh, jde o to, aby lidi, kteří mají peníze kde si ulité, tak aby je přiznali, zaplatili 7,5% daně, ale v podstatě už se po nich nechce, aby ty peníze přinesly zpátky do evropských zemí. Čili proč se to tak děje? Proč vlastně v těch zemích, které potřebují finanční pomoc, evropské instituce neprosezují toto? Děkuji, paní Gomez, pan Mitchell. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem byl členem zvláštního výboru pro finanční krizi v tomto parlamentu a my jsme předložili v tomto výboru eh, důkazy o tom, co se skutečně dělo v Spojených státech. A bylo nám řečeno, že někteří představitelé finančních institucí Eh, říkali, že eh, jakmile vyšly najevo obrovské bonusy eh, vysokých představitelů, tak tam byla reakce, no a co, než oni na to přijdou, rozkrejí to, už tady dávno nebudeme. Hodně to souvisí s, s otázkou reputace. Když eh, Goldman Sachs eh, byl úctyhodnou institucí, eh, když měli partnerství, tak skutečně Eh, ta reputace to opravdu eh, znamenalo hodně, ale jakmile přestali pěstovat partnerství, tak už jim představilo, představilo záležet na pověstě. Ale to mě vede k otázce. My nyní uvažujeme o otázce regulací auditu zde v parlamentu. Michel Barnier navrhl, že eh, prostě partnerství s, třeba s finančními auditory by nemělo trvat déle než tři roky. Nicméně průměrná firma ve Spojených státech a ve Velké Británii také, tak eh, tam eh, nejdelší doba, kdy eh, veřejná public liability company, tato forma společnosti, byla auditována 48 let a nyní tedy Michel Barnier to chce smírnit. Eh, původním smyslem auditu bylo, byl dohled, eh, nikoli hon na čarodějnice. Eh, domníváte se, že tedy ty auditní firmy, že se tady z hlídacích psů stali pudlíci, opravdu tedy sledují, opravdu provádějí auditní práci. Na druhé straně ovšem také možná nabývají na krve žíznivosti eh, tam, kde tedy eh, cítí krev. Já nevím, jak to je, možná, že byste se k tomu mohli nějak někdo z vás vyjádřit. Děkuji, pane Micheli. A teď eh, bych dal slovo našim řečníkům. A sice v tom pořadí, ve kterém si vzali původně slovo a obávám se, že tady eh, zhruba za 10 minut budeme muset skončit, eh, takže prosím, mějte to na vědomí. Také bych byl rád, eh, pane Kost, profesore Kostov, kdybyste nám tady mohl nechat kopii svého příspěvku, včetně tedy doporučení pro náš výbor. Prosím, pan Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že ta první otázka, která byla položena mně, se týkala té souvislosti mezi jednotlivými místy, kde se oznamují eh, ty finanční záležitosti, která se propojila do sítě FIU. Dnes je tedy důležité podívat se na to, zda takovéto orgány a struktury, které jsou známy v Belgii, byly zjištěny také v jiných zemích, takže bychom v rámci této sítě mohli provozovat jistý druh matchingu. Další možnosti se momentálně zvažují a na úrovni komise existuje rovněž platforma pro FIU, která sleduje práci sítě FIU. Belgie, Francie, Italsko a Španělsko rovněž úzce spolupracují a má to jistou logiku, neboť z právního hlediska máme Eurojust, v oblasti policejní spolupráce máme Europol a existuje řada směrnic, pro potírání praních špinavých peněz, respektive pro prevenci. Ale jakým si centrálním ohlašovacím střediskem je právě FIU, Financial Intelligence Unit. A zde se klade otázka, zda bychom neměli na evropské úrovni založit jakési evropské ev- ohlašovací místo, něco podobného Europolu či, či Eurojustu. Komise eh, se snaží zahrnout síť FIU do Europolu, tak aby mohly být prostředky využívány racionálnějším způsobem. Myslím si, že většina evropských FIU tento návrh přijala. Ovšem v ideálním případě jsme i nadále přesvědčeni o tom, že existují směrnice v oblasti praní špinavých peněz. A proto si myslíme, že v rámci jednotlivých národních FIU bychom měli přistoupit k tomu, že paralelně vybudujeme ještě evropskou strukturu. To je důležité z toho hlediska, že je třeba postoupit vpřed nejenom operačně, ale že je také eh, třeba, abychom zlepšili strategickou analýzu. Měli bychom být toho lépe analyzovat eh, praní špinavých peněz jak na evropské, tak na globální úrovni. A to by právě odpovídalo takovému to novému propojení FIU. Znamenalo by to k tomu, že bychom měli každoroční hodnocení FIU a rizik plynoucích z eh, praní špinavých peněz a to celé bychom mohli potom extrapolovat na evropskou úroveň. Tolik k první otázce a rád bych ještě krátce řekl něco k té otázce auditorů. Auditoři to je povolání, které hraje zásadní roli v rámci finanční zprávy podniku. Informace, které pochází z bank, nikdy nejdou tak daleko, jako informace, které obdrží auditoři v rámci výkonu své práce. A proto jsou také auditoři, proto se s nimi počítá v systému ohlašování podezřelých transakcí. I oni se tedy potom obracejí na centrální ohlašovací místa. E, toto je tedy legislativně zakotveno a přesto zjišťujeme, že celá řada auditorů nikdy neposílá informace centrálním ohlašovacím místům. Já to zde chci potrhnout, protože z mého hlediska je to důležitý problém. A myslím si, že právě zde, na tomto místě, bychom měli silně apelovat právě na tyto osoby, aby se zapojili do boji proti špinavých penězům. Jenom stručně eh, od eh, pana Newton Tantona a od pana Borgesio. Takže co můžeme udělat? My každopádně máme důkazy z obou stran Atlantiku, že vlády, regulátoři i soudy, tyto tři prvky, ne berou, neberou problém praní špinavých peněz zcela vážně. Já jsem hovořil těch 470 miliardách v případě banky Vakovia. Žádný trest, žádné důsledky to nemělo. Bylo mi řečeno, že se to stalo v prostředí finanční krize po Lehman Brothers Eh, prostě nebylo možné, aby další tak velká banka zkrachovala, proto bylo rozhodnuto, že bude tato banka zachráněna. Je velice důležité a historie asi potvrdí, že eh, och- eh, zachránění této banky bylo v té době v tom okamžiku důležitější než trestání vyníků. Budiš. No ale dále. Navrhuje se o tom, aby byla větší regulace a tak dále. E, my jsme tady od panelistů slyšeli poměrně zajímavé komentáře. Na jedné straně tady máme e, základní princip, a sice e, žádné anonymní, anonymní transakce. Ovšem je to velice snadné obejít. My bychom mohli mít více regulace, ale já tady nejsem příliš eh, pro toto. Takže co bychom měli udělat? Je třeba, abychom, a to je pro vás, pro evropské legislativce, je třeba, aby se banky vrátili ke svým základům. Banky tady už po 500 let jsou od toho, aby financovali ekonomické aktivity. Dnes jsou z nich de facto kasína a riskantní herny. A velice málo z jejich peněz je skutečně použito pro rozvojové cíle. Proto chceme, aby vlády toto brali vážně a aby zaváděli takovou legislativu, která je nezbytná. Děkuji, pane. dvě minuty pro pana Fiedlera a potom pro pana Váka. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy. Nejprve jste tedy otázka prosazování norem a také jak to vypadá spoluprací. Ať už do prašovaných poněz či hráčství online, je to mezinárodní problém. Často eh, pracujeme na působíme na vnitrostátní či dokonce regionální úrovni a myslím si, že eh, velký přínos eh, by měla zájemná spolupráce, nejenom tedy regionální, vnitrostátní a mezinárodní, ale také mezi jednotlivými orgány, úřady. Myslím si, že koluje celá řada informací, které by se hodily i jiné straně, ale eh, jinému tedy úřadu, ale eh, nenutně se k němu dostanou, takže tomu bychom se také měli věnovat. Pokud je o eh, daně a hráčství, začnu vaším dotazem. Loterie jsou již dnes velmi drahé, nikdo by je nevyužíval pro praní peněz, protože tam je 50% míra výplaty, když to srovnáváme se sázením online, tam máme 90 až 95 výplaty, a je to již zdaněno, pokud to tak můžeme říci. Není tady potřeba zdanět loterie, abychom bojovali proti praní špinavých peněz. Abych reagoval na váš dotaz, ta otázka by měla znít, zda je jedna země, která vyplácí, vyplácí eh, nezdaněně výhry, a to velké, pak by samozřejmě se to praní špinavých peněz přesunulo tam, kde by například pouze v Německu to bylo nezdaněné. Kolik eh, zemí zdaňuje eh, tyto výplaty, to upřímně řečeno nevím v tuto chvíli, ale ta otázka by tedy měla být eh, postavena tak, která země to vyplácí nezdaněně, například Německo, a to stačí. Dále pokud o sportovní sázky, organizovaný zločin, ano, to je velké téma. Také zde dochází k praní špinavých peněz i Saska, tedy sázení na sport, a na druhé straně také eh, předem domluvené zápasy, nejenom v Itálii, ale všude v Evropě představí velký problém. Eh, myslím, že bezúhonnost sportu eh, je tak trošičku pod palbou. A tomu bychom se měli věnovat. A hodně to souvisí také s hráčstvím online, protože je to obrovský trh, Hodně se zde sází, hodně se na sport sází, ale nejde čistě o téma praní špinavých peněz, je to širší a můj čas již vypršel, takže děkuji za vaše dotazy. Prosím. Děkuji. Padlo více dotazů, takže velmi stručně. První otázka se týkala eh, toho, eh, nakolik situace změní bankovní unie a Eh, zpráva a řízení či dohled ze strany ECB, eh, e či hlavního regulátora s pravomocemi pro ECB. Eh, ono se to bude týkat především rizik finančních a vlastního mění, to znamená, tady se blížíme regulaci Bazily 3. Naopak vše, co se týká regulace v oblasti prevence peněžních peněz, pokud vím, tady to zůstane na úrovni do těch členských států takže to zůstane eh, i v rámci bankovní unie v rukou vnitrostátních regulátorů. Další věc to byla dáma, která hovořila o eh, databázích eh, bank. Skutečně banky disponují obrovským kvantem informací, všechny banky také dohledují své mezinárodní transakce kvůli dodržování sankcí a boje proti financování terorismu, takže banky sledují veškeré operace všech svých klientů mezinárodní a případně vydávají e, varování. Dále otázka, zda je možné provádět výměnu těchto informací. E, bohužel e, při aktuálním stavu nemůže se banka vyměňovat s jinou bankou, leda, že by šlo o transakce mezi oběma těmito bankami. A naopak je zakázáno vyměňovat se informace s advokáty, určitými dalšími profesemi. Další věc, ta se netýkala až tolik mě, ale dotknu se toho v současné době ve Francii. Spolupracuji eh, s regulátory hráčství online. Jejich eh, velkým problémem je detekce nezákonných eh, webů, protože jsou tedy povolené zákona, zákona místa na webu pro hráčství, ale je celá řada nezákonných webových stránek, kudy tedy peníze protékají. Takže pracujeme na projektu Eh, nástroje pro rychlou detekci těchto nezákonných eh, webů eh, a jak také zabránit tomu, aby jakmile je zrušíme, zabránit tomu, aby se neobjevily hned jinde pod jiným jménem. Myslím, že to je složitý problém, který nevyřešíme hned, ale tomu se tady osobně nyní věnuji. Dále, jak banky získávají informace o společnostech registrovaných v daňových rájích, to je velmi jednoduché pokud eh, nemáme informace tak eh, dostatečné, tak eh, nenavážeme vztah s daným klientem. Pokud tedy má někdo účet na jméno společnosti registrované v daňovém ráji, tak pokud a nestačí samotné stanovy, potřebujeme skutečně osvědčení o tom, kdo je skutečným vlastníkem společnosti. Toto bylo zavedeno a myslím si, že nyní podle doporučení FATF, ehm, pokud nemáme ty informace, tak nenavazujeme, nevstupujeme do vztahu s tímto klientem obchodního. Eh, dále eh, fiskální oblast eh, velká Velký problém v Evropě celosvětově je, že existují celou definic daňových, daňové trestné činnosti. Jednak zde máme uh, ukrývání se před finančními úřady, kde někdo regulárně provozuje činnost a část výnosu Eh, ukryje před finančními úřady, to je ta nejméně závažná úroveň. Dále je zde daňový únik, kdy eh, nejenom eh, se to tady ukryje, ale převede jsou ty, převedou se ty prostředky do jiné země, například do Švýcarska. A tady tedy říkáme, že budeme provádět cash pooling, tedy pokladna v Lisabonu, ale pak se to převede do Švýcarska. Takže tento takzvaný cash pooling nebo řízení hotovosti Eh, pokud se to tedy, pokud to firma umístí do Švýcarska, tak je daleko snažší obcházet daňové zákony. A poslední věc, to už je daňový podvod. Eh, to si myslím, že eh, velmi zajímá Olaf. To je to znamená například nezákonně si získat proplacení DPH. A tady často začíná figurovat právě organizovaný zločin. Já si pamatuji na jednu aféru před pár lety. Tam šlo o organizovaný podvod Eh, účastnila, účastnil se to italský organizovaný zločin, šlo o cukr, o dotace na cukr. Eh, tam už šlo o složitější architekturu eh, případu a to je tady už vysoká úroveň potom finanč, skutečně daňových podvodů. Tak snad jsem příliš nepřekročil svůj čas. Děkuji. Děkuji všem hostům a řečníkům a děkuji vám rovněž za to, že jste velice jasně vyslovili svá doporučení. Jak jsem již podotkla, ještě bych vás chtěla poprosit, abyste dali k dispozici sekretariátu našeho výboru i ještě další dokumenty. Nyní bych poprosila pana Kročetu, aby přišel mezi nás za předsednický stůl. Já jsem to již řekla na začátku naší schůze, že náš kolega se stal předsedou regionu Sicílie. Je to tedy jeho poslední řeč, poslední řeč Rosária jakožto místo předsedy našeho výboru. Allora, Rosario, io prima di uh, dar... Rosario, dříve než ti udělím slovo, já jsem předsedkyní výboru. Dříve než udělím slovo předsedovi regionu Sicílie, chtěla bych vyslovit několik doporučení. Před deseti dny odcestoval výbor Krym do Itálie. Navštívili jsme Miláno, Palermo a Řím. Kolegové byli velice ohromeni, někdy pozitivně, někdy negativně tím, co tam viděli a zažili. A já bych k tomu velmi ráda něco podotkala. Měli jsme společné slyšení s italským výborem pro boj s mafií a máme s tímto výborem dobrou spolupráci. Minulý týden jsem navštívila státní zastupitelství v Trapany a zde jsem setkala se zástupci státního zastupitelství. Hovořila jsem se státními zástupci a se soudci a eh, obdržela jsem tam velice znepokojící signál, a proto bych chtěla apelovat, apelovat na tebe, protože znám tvou eh, senzitivitu v této věci a já tě prosím, aby jsi dal pozor. Myslím, že výbor se mnou bude souhlasit. Chtěla bych tě poprosit, aby si dával dobrý pozor na kontrolu peněz z Evropské unie. Minulý týden například jsme viděli, že některé trestné činy byly promlčeny a tím došlo k tomu, že Evropská unie přišla o 10 milionů eur. Tyto peníze byly spronevěřeny, je to nyní promlčeno a stalo se to na Sicílii. A my bychom byli rádi, kdyby e, se nějakým způsobem tyto peníze dostaly zpět. A da- další otázka, otázka zadávání veřejných zakázek. E, tomuto tématu jsme se zde na výboru rovněž velmi věnovali a to je také oblast, kde je třeba si dát velký pozor. Naši kolegové navštívili Palermo a tam e, vyslechli, se setkali s různými korunními svědkam, svědky a je opravdu neuvěřitelné, e, co vše se dozvěděli. Například včera došlo k e, podání trestního oznámení. Já nevím, do jaké míry region Sicílie a ty jakožto předseda by si mohl podpořit tyto osoby a také příslušníky obětí mafie. Rovněž s nimi jsme se setkali a vyslechli jsme si jejich názory. Setkali jsme se rovněž s různými osobami, které nyní spravují zabavený majetek. Soudní systém je takto pověřil. A oni říkají, že tyto majetky, které jsou spravovány, nejsou konkurenceschopné, takže se s tím pojí celá řada problémů a oni se obrátili na nás. Eh, náš výbor obdrží oficiální dopis, protože my tady připravujeme text proti mafii a oni si vyžádali od nás oficiální pomoc, abychom jim pomohli dořešit to, co ještě dořešeno není. A nyní poslední apel a myslím si, že i v tomto se mnou budou všichni souhlasit. A totiž, že předseda regiony Sicílie, odpovědající orgán, by měl podporovat odpovědající orgány, státní zástupce a soudce. My jsme hovořili s celou řadou těchto osob a jsme si jistě, že pro ně bude velice cené, pokud jim poskytneš ze své strany podporu. A ještě na závěr bych ti chtěla říci, že my jako výbor eh, se máme stejné záměry jako výbor pro potírání mafie na Sicílii. Nyní bych ráda eh, udělala slovo panu Kročetovi. Děkuji, přeji vám všem hezký večer. Jsem velice pohnut, že zde nyní hovořím naposledy, neboť koncem i měsíce odstoupím jako poslanec, tak, abych se mohl plně věnovat svému novému úkolu funkci předsedy regionu Sicílie. Chtěl bych zdůraznit, v jaké době se toto vše udává. Je jistě historickou skutečností a událostí, že region Sicílie od konce války poprvé si zvolila předsedu, který je otevřeně proti mafii. Toto není zanedbatelná skutečnost. To je skutečně něco, co je velice důležité a zanechá to jistě velkou stopu chci říci, že jsem byl zvolen přímými volbami občanů regionu Sicílie a od konce světové války Eh, existovalo mnoho předsedů tohoto regionu, kteří, měli, kteří byli napojeni na mafii, někteří dokonce museli odstoupit a někteří se dostali do vězení. Má práce bude velice odpovědná a jistě ten úkol, který na mě čeká, nebude jednoduchý a nebude lehký. Eh, nepojedu po dálnici. Jsem v situaci, kdy budu čelit mnoha konfliktům, mnoha obstrukcím, půjde skutečně o revoluci sicilského lidu. Budeme nadále velice pozorně sledovat to, co se děje v Evropě a zejména to, co se děje zde na výboru. Vím, že zde vznikají velmi důležité texty a rovněž víme, že mafie není pouze čistě sicilský problém či fenomén. Mafia je eh, problémem celosvětovým. Globalizace eh, těchto procesů již proběhla. A já nikdy nezapomenu na to, když jsem v červenci roku 2004 když v červenci tohoto roku došlo k vydání zatykače v Džebel. A v rámci tohoto zatykače byly obsaženy telefonní odposlechy mafiánského bose, jednoho ze Sicílie, jednoho z Lit- Litvy a ten litevský dostal za úkol mne zavraždit. To jasně ukazuje, jakým způsobem si může sicilská mafie pronajmout či najmout eh, vraha, který pochází z jiné části světa. To ukazuje jasně globalizaci, která v této věci proběhla. Od září 2003 došlo k telefonním odposlechům a toto je cené. Hovořili tedy o mém zavraždění a pak tam byla jedna pasáž, která mi opravdu nahnala strach. Oni dva si tehdy řekli, že 12.12.2003 eh, se bude konat schůze v Bruselu a eh, podle toho, jak ta schůze dopadne, tak eh, to bude mít veliký dopad na sicilskou a litevskou mafii. Já jsem si to potom dohledal, co se vlastně konalo 12.12.2003 v Bruselu a skutečně konala se schůze Evropské rady, tedy hlav států a vlád a ti se toho dne dohodli na tom, že Litva bude moci vstoupit do Evropské unie. Toto by nám mělo být podnětem pro zamyšlení, totiž způsob, jaký mafie již po dlouhou dobu proniká do institucí, jak se globalizuje a politika neustále ještě má problémy s tím přesně vyhledat a dohledat ta přesná propojení mezi jednotlivými organizacemi organizovaného zločinu a hlavně zjistit, jak jsou napojeny na jednotlivé instituce. Pokud hovoříme o evropských penězích, tak to je doklad toho, že to není pouze problém sicilské mafie. Je to problém, který se týká mnoha zemí v Evropě. Bylo již doloženo, že mafie spravuje mnoho velké částky z evropských peněz v mnoha zemích. Neznamená to, že bychom se měli tomuto problému vyhýbat. Ne, ale měli bychom si uvědomit, že mafie není omezená pouze na jednu konkrétní zemi. Když byla mafie ještě čistě zločinným fenoménem, vojenským fenoménem, tak eh, tehdy ještě tedy stačilo ji potírat na jistém konkrétním území. Ale v současné době mafie eh, dokáže operovat, eh, aniž by byla v úzovkách věrna nějakému státnímu území. Takže abychom ji mohli potírat, tak bychom potřebovali celou armádu. Jeden italský expert vytvořil tuto teorii, že existuje mafia, mafie bez mafiánů, že příslušníci mafie již nemusí být, že může existovat sám fenomén mafie, aniž bychom měli konkrétní mafiány. A to proto, že mafiánské sítě se rozšířily v finančním sektoru, v hospodářském sektoru. A tyto procesy jsou trpěny. Je to ignorováno instituce toto ignoruje, ignorují a to vede k tomu, že vzniká jakýsi pod, pod svět, který řídí světovou ekonomiku a najednou zjišťujeme, že hledáme mafii na Sicílii, ale ona je právě přítomna na nějakém bruselském náměstí, kde právě zapálila restauraci. A pak při vyšetřování se zjistí, že to bylo takto učiněno záměrně, tak jako v Palermu. Někdy se jedná o podplácení, někdy se jedná o peníze na ochranu podniku. Ale toto není vše. Jak to vypadá s penězi, které pochází z obchodu se zbraněmi či s heroinem? Jak to vypadá s úplatky? Činnost mafie v Itálii ročně eh, se koná v objemu 170 miliard eur a v Evropě je ten obrat ve výši 400 miliard eur kam putují tyto finanční prostředky? Jste ne někam pod kameny či pod cihly? Obrovské prostředky jdou na korupci. Jsou to desítky miliard eur. A zde je třeba si zvážit, zda celý bankovní systém není komplicem při eh, ilegálním zacházení s penězi. Na Sicílii je budeme během příštích pěti let, dokud budu já předsedou proti mafii bojovat. A to tak jako nikdy. Sicílie bude nejenom proti mafii, ale bude opravdu vést veškerý boj proti mafii. Pomocí celé řady opatření bude se to týkat zadávání veřejných zakázek, registrace podniků, bude existovat bílý seznam podniků, které smí spolupracovat eh, s veřejnou zprávou. Budou existovat eh, kontroly proti mafii, které budou velice přísné, ale tato opatření nebudou efektivní v případě, kdy eh, pokud mafián nebude moci být činný na cíli, tak se bude moci přestěhovat do Paříže nebo někam jinam. A to z důvodu, že nebude existovat dostatečná kontrola. A zde je třeba si uvědomit, že v globalizovaném světě buď budeme mít efektivní boj proti mafii, který se bude týkat všech, a nebo nepostoupíme v naší věci dál. Jsem ochoten vyjednávat o možných dohodách s grémiem Evropské unie, který se věnuje boji proti mafii. Rád bych rovněž založil databázi pro zadávání veřejných oka- eh, zacházek, jakousi observatoř pro soudnictví na Sicílii. Toto je něco opravdu jedinečného. Učiníme zásadní a důležité kroky. Ale je třeba si rovněž uvědomit, že jedné samotné zemi se nepovede bojovat úspěšně proti mafii. To není efektivní a to nejenom proto, protože příslušníci mafie jsou v podstatě všude. Ve všech zemích je to tak že v nich neexistuje pouze mafie, která pochází ze zahraničí, ale že v nich existuje také domácí mafie, která změnila systém eh, organizace Cosa Nostra. Cosa Nostra jistě není zničena, zcela naopak. Vidíme, že metoda Cosa Nostra se globalizovala a proto můžeme říci, že model Cosa Nostra se stal modelem zločinnosti pro třetí tisíciletí, a to nejenom v Evropě, ale pravděpodobně v celém světě. A proto my musíme přistoupit k inteligentnímu boji a myslím si, že náš výbor je z to dosáhnout dobrého otevřeného výsledku. Je jist, jisté, že um, to souvisí i s politickou oblastí, ale nesouvisí to s jednotlivými konkrétními politikami. Souvisí to s tím, že pokud chceme v Evropě v budoucnu žít svobodně a proto chceme, aby stará liberální demokratická Evropa měla budoucnost, tak musíme něco učinit, proto jinak, protože jinak budeme mít zločinné podsvětí, které bude řídit celou ekonomiku. Děkuji. Děkuji panu Kročetovi. Přeji vám vše nejlepší z naší strany a my budeme vždy ochotni eh, s tebou spolupracovat. Dobře víme, jak obšírné úkoly na tebe čekají a jaké reakce na ně je třeba zavést. Nyní vás prosím, abyste opustili sál, protože Eh, budeme mít schůzi koordinátorů. Další schůze našeho výboru se bude týkat 29.11.